Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Máme před sebou plný pořad jednání a proto dovolte, abych hned zahájila. Můžeme schválit dnešní pořad jednání? Jestli nikdo nemá výhrady, považuji pořad jednání za schválený. Děkuji vám. A nyní bod dvě našeho pořadu jednání schválení zápisu z předchozího zasedání. Jestli se neobjeví žádné námitky do konce dnešního zasedání, Považuje se zápis z jednání za schválený. A nyní vám dlužím několik poznámek, které se týkají dnešního pořadu jednání. Za prvé body 5 a 10 na pořadu jednání byly sekretariátem prohozeny kvůli tomu, že řečníci mají povinnosti i jinde a proto bod 5 výměna názorů s panem Kenesem Dýnem, ředitelem VSVČ, se stane bodem 10, neboli dnes po obědě se bude konat prezentace informací pana Mače Popovského, zástupce generálního tajemníka ESVČ, o Radě pro zahraniční záležitosti a ministrů obrany. Dovolte, abych zahájila dnešní zasedání, bod číslo 4 na našem dnešním pořadu jednání. se projednává společně s výborem pro zahraniční záležitosti. Vítám pana Plenkoviče, zástupce předsedy výboru AFET. a rovněž ve spojení s delegacemi pro vztahy se zeměmi Jižního Kavkazu. Je mi velikou ctí přivítat její excelenci paní Natálii Sabanadze ve veslankyni Gruzie v Evropské unii. Doprovází ji pan Iraklí, Sneladze, současný zástupce ministerstva obrany a gruzínské mise v Bruselu, pan Sneladzi, byl předtím velitelem ozbrojených sil Gruzie. a zastával i mnohé jiné funkce jako zástupce eh, gruzínských vojenských sil, jako příklad na Ukrajině, v Moldavsku a Bělorusku, jestli si dobře vzpomínám. Uspořádáme Eh, výměnu názorů, která se bude týkat eh, nedávného podpisu eh, tzv. smlouvy o strategickém partnerství mezi Ruskou federací a Abchází, Štěpeneckou oblastí z, Gruzínsk, z Gruzie. A, a já bych chtěla požádat paní Sabanadze, aby přednesla úvodní poznámky a potom dáme slovo i panu Sneladze. Omlouvám se, paní, eh, paní eh, pan Plenkovič. Děkuji paní Fotiga eh, jménem předsedy výboru pro zahraniční záležitosti pana Broka bych vás chtěl pozdravit zvláště kolegu Snavadze, se kterým jsem se nedávno setkal. Hovořili jsme o řadě věcí, které se týkaly vztahu Gruzie a Evropské unie, ale mluvili jsme i o bezpečnostní situaci, zvláště ve spojitosti s Abchází a Jižní Osetí. I e, výbor AFED zastává názor, že podepsání smlouvy o spojenectví a strategickém partnerství mezi Ruskou federací a Abchází, odštěpeneckým regionem eh, eh, Gruzie, eh, je špatný. Připojujeme se k vyjádření SVČ, na to také reagovalo. Myslím, že je to závažná záležitost, která si vyžádala dnešní debatu, proto si rádi vyslechneme více podrobností od paní velvyslankyně a zástupce Eh, obrany Gruzie zde v Bruselu, abychom pochopili konsekvence a eventuálně další kroky, které se budou týkat bezpečnostní situace v Gruzii, ale i s ohledem na celé východní partnerství, jeho politiku, politiku sousedství Evropské unie, vzhledem k širší situaci, která teď panuje na Ukrajině a i co se týče obav a signálů které zazněly v kontextu eh, voleb eh, v Moldavsku a Podněstří. Jedná se o mnohem širší a závažnější problém eh, zamrzlého konfliktu, který zatěžuje evropskou politiku a východní partnerství. Děkuji vám velice za tuto příležitost a těším se na názory pana, pana Šabrnace. Paní velvyslankyně, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, vážení poslanci, děkuji vám za tuto příležitost a děkuji také vám, paní předsedkyně, za eh, to, že jste toto setkání tak eh, rychle zorganizovala. Pro mou eh, zemi i pro celou evropskou situaci je to nelehká situace. Jsme svědky obnovování vlastně celé studené války, mezinárodní normy a principy jsou využívány k obhajování agrese a my jsme bezmocní. To všechno začalo, myslím, okupací Abcházie a Jižní Osetie v roce 2008. Eh, v té době se ale mnozí rozhodli věřit, že se jedná o jednorázovou záležitost. Regiony byly zatíženy historií eh, konfliktu, eh, vláda v Tbilisi upadla do pasti, všichni vlastně byli něčím vyni. Dnes víme, že to, co se stalo, v roce 2008 v Gruzii se nadále opakuje a, zda, a stává se e, zvykem v chování určitého státu. Je to výzvou zásadních princip a e, zásadních principů, e, na kterých byla založena studená válka. Já dnes chci hovořit o posledním kroku Ruské federace, když podepsala tu, to strategické partnerství eh, se Suchumy. Já bych se chtěla zaměřit ne ale na jednu zvláštní eh, smlouvu, která ani vlastně eh, není zakotvená v mezinárodních právu, spíše na bezpečnostní dopady. Vzhledem k paralelám s nedávnou bezpečnostní situací na Ukrajině. Chtěla bych vás upozornit na politický kontext, který panuje v celém eh, regionu a co to znamená pro eh, mír a bezpečnost v širší Evropě. Všichni víte, že eh, dohoda, která vstoupí v platnost za vojenské okupace, nemá žádnou oporu v mezinárodním právu. Tato smlouva ale i přesto bude mít praktické dopady v terénu a jasně prokazuje záměry Moskvy, jestli o nich někdo pochyboval. Eh, stručně k obsahu smlouvy. Obsahuje koordinovanou zahraniční politiku, společnou eh, bezpečnost a obranu, eh, společné velení obraných sil, obranu proti agresi, společnou kontrolu hranic, jak pozemských, tak námořních, posílení hranic s Gruzí a postupné její otevírání pro Ruskou federaci, společný ekonomický a finanční eh, prostor v rámci Abcházie s jižním eh, federálním distriktem Rusy, eh, Ruska, společné celní záležitosti, a e, propagaci e, členství Abcházie v Ruské federaci a dalších mezinárodních organizacích, vytvoření e, společného humanitárního a kulturního prostoru. Detaily tohoto článku nejsou specifické, ale půjde asi i o organizaci vzdělávacích systémů a dalších. Veškeré finanční aspekty provádění této smlouvy bude pokrývat eh, Ruská federace, platy a důchody eh, úředníků budou hrazeny Ruskou federací podle Eh, podle, eh, podle platových žebříčků eh, Jižního distriktu Ruské federace. To tež platí pro pojištění. Naše vláda charakterizuje tuto smlouvu jako krok k anexi okupované, okupovaného regionu Gruzie, tedy Abcházie. Toto hodnocení sdílí řada členských států, které zde zastupujete a já bych za to ráda vyjádřila naši vděčnost. Tato dohoda může být relevantní eh, eh, podle mezinárodního eh, práva, ale má řadu různých dopadů. Vytvoří novou realitu v terénu, jak tomu Rusko říká. Tato nová realita jako anex, anexe Krymu, nové konflikty, to se bude jenom těžko Eh, rušit. Když se podíváme na tuto novou smlouvu mezi Ruskem a Abchází, eh, jasně z ní vyplývají eh, typické rysy. Vidíme, že Abcházie se vzdává jakékoliv nezávislosti, která i když byla sama o sobě nelegitimní, byla stále ještě jinou kategorií nelegitimity. Také to bude mít dopady na fyzické, fyzickou podobu hranic, tato takzvaná borderizace už byla zahájena jak v Abcházii a tak v dalších e, regionech. Celková délka, e, délka tedy těch e, ostnatých drátů je mnohem delší a není pod kontrolou centrální vlády v Gruzii. Někteří místní obyvatelé jsou nuceni opustit, eh, opustit své domovy. V Abcházii od počátku června 2013 okupační síly eh, začaly eh, kopat dlouhé příkopy a začaly budovat hraniční obrané obrané valy. Tyto příkopy jsou velice hluboké a také byly instalovány eh, hraniční sloupy eh, s označením státní hranice. Eh, v dohodě se hovoří o dalším posilování této hranice, což znamená, že do dvou let jejího provádění dojde k plné fyzické separaci Abcházie a Gruzie. Znamená to, že se bude provádět i přísnější kontrola, co se týče už tak omezeného pohybu lidí mezi, mezi Abchází a Gruzií. A tím se dostáváme k druhému bodu, a to jsou sociální a humanitární dopady této tzv. smlouvy. Tak jak pohyb lidí bude složitější, přístup ke zdravotním službám a dalším sociálním službám v Gruzii bude pro eh, obyvatel Abcházie stále těžší. Budou muset eh, nosit pas, eh, když budou chtít cestovat do Gruzie, právo na vzdělávání eh, v mateřském jazyce, eh, to bude stále méně přístupné. Eh, ve smlouvě se nepřekvapivě nehovoří o právech menšin a i když, a i když tedy se o právu na jazyk hovoří v článku 21, celkově má smlouva 25 článků. Nejedná se o vyjednané řešení konfliktu. Podrývá to jakoukoliv možnost Gruzie vést přímý dialog s Abcházany. Gruzínská vláda vede politiku otevřenosti a snaží se eh, komunikovat s obyvateli tohoto regionu, kteří byli násilně eh, od své vlasti odtrženi okupační silou. Eh, politika angažovanosti, která je také prioritou eh, Evropské unie v řešení konfliktu je stále obtížnější. Koho tedy chceme zapojit a jak? Jaký dopad bude mít takové zapojení a k čemu povede? Také jsme znepokojeni potenciálním dopadem, které eh, tato smlouva bude mít na hovory v Ženevě, které jsou hlavním mechanismem pro provádění Eh, dohody o eh, zastavení, eh, zastavení ozbrojeného konfliktu z roku 2008. Existují signály, že tato smlouva bude replikována v dalších regionech. Praktická anexace těchto teritorií Gruzie bude mít přímý dopad na další regiony. To představuje nejenom hrozbu pro suverenitu Gruzie a její národní bezpečnost, ale také pro širší bezpečnost Evropy. Jsme svědky exponenciálního nárůstu ruské vojenské přítomnosti v tomto regionu. I skutečnost, že Rusko eh, i samo považuje Eh, tuto svou vojenskou eh, přítomnost za, eh, za nekonvenční, ty dopady zůstávají stejné. Anexe Krymu a teď Abcházie mění pozici Ruska v Černém moři. Pro Gruzii to znamená rostoucí nejistotu, protože vojenský personál a, a zbraně a tak dále se hromadí podél hranic Gruzie. Mohla bych hovořit i podrobněji o Eh, rozmístěvání ruských vojsk a eh, počtu vojenských základen, jestli ještě zbude čas, ale třeba na to spíše odpovím v rámci otázek a odpovědí. Máme minimálně tři ruské vojenské základny. Ruská federace i nadále vybavuje tyto vojenské základny novými tanky a dalšími útočnými vojenskými zbraněmi a stále navyšuje uh, i počet okupačních sil. Mimo eh, vytvoření vojenských základen obnovuje a rozvíjí voj, eh, Rusko novou transportní infrastrukturu na okupovaných územích, což umožňuje eh, rychlejší přesun potom ruských ozbrojených sil. Ta situace, kterou jsem popsala, má dopady i za Abcházii, Gruzii a širší regiony. Jedná se o porušování mezinárodních norem a principů. Eh, ohrožuje to eh, předvídatelnost mezinárodního práva a proto to ohrožuje eh, vlastně celou situaci po studené válce. Ochrana norem není abstraktním principem nebo pouhým symbolem. Je úzce propojena s bezpečností všech států, zvláště těch malých. Eh, prosazování mezinárodního práva vždy pomáhalo krotit eh, dravce a chránit eh, ty slabší. Je to v zájmu mezinárodního společenství zabránit takovýmto precedentům a zachovávat ty nejzákladnější typy práv. Úcta k územní celistvosti a neporušitelnosti náhradních, národních hranic, ta byla porušena a nejednou. To může být nebezpečné nejen pro ty z nás, kterých se to přímo týká, ale pro celý systém jako takový. Precedenty se opakují, eh, způsoby a v místech, eh, která jen lze jen těžko předvídat. Doufám, že to, co, nebo eh, myslím, že to, co se stalo v Gruzii v roce 2008, bylo precedentem pro situaci na Ukrajině. Kontext byl třeba jiný, ale co se týče výsledků a dopadů, ty jsou velmi podobné. V obou případech jsme byli svědky toho, že třetí stát použil vojenskou sílu, eh, aby eh, ohrozil suverenitu národního státu. Metody, které byly použity, byly kombinací eh, politické, ekonomické a vojenské síly Přímé zapojení této třetí síly bylo přitom vždy eh, popíráno, motivace byla eh, motivace byla eh, sice stejná, ale, ale nebyla přiznána a docházelo k destabilizaci a nátlaku. Agrese je obhajována uh, ušlechtilým přáním chránit trpící obyvatelstvo na místě. Toto se nestalo jednou, ale dvakrát. Proto nepřekvapí, že otázka, která vytane na mysli, kdo bude další. Dovolte, abych se teď vrátila k té takzvané uh, smlouvě. Uh, ruský ministr uh, zahraničních věcí uh, tvrdí, že neví, co se děje, co je na tom tak divného. Tento výrok je jak pravdivý, tak uh, nepravdivý. Je určitě pravda, že vše, co jsem popsala, není výsledkem eh, jedné stránky papíru, která byla minulý týden podepsána. Je to důsledkem dlouhodobého procesu, kdy eh, začátkem 90. let eh, Rusko vyslalo své tzv. mírové síly do tohoto regionu, které vedly k okupaci Abcházie a odtržení Abcházie od, Groz, od Gruzie. Eh, Rusko eh, zcela otevřeně ignorovalo eh, dohodu o zastavení palby, kterou samo podepsalo a okamžitě uznalo okupovaná území jako nezávislé státy. Téhož roku Rusko a režim v Suchumi podepsalo smlouvu o vzájemné pomoci. V roce 2009 přišly další dokumenty, které se vzdaly Eh, ve prospěch Ruska kontroly vnějších hranic Abcházie. V roce 2010 potom byly oficiálně eh, založeny ruské vojenské základny. Není ani novinkou, že eh, Rusko nikdy nešlo o nezávislost Abcházie ani jiného regionu. Co je ale nové, je to, že Rusko odkládá eh, tu zástěrku a otevřeně přiznává své úmysly o podpisem této smlouvy. Rusko samo eh, bylo pro nezávislost Abcházie, ale teď již vůbec eh, neskrývá svůj záměr integrovat Abcházii ve všech sférách. Abcházie vlastně už teď je v zásadě součástí ruského eh, jižního federálního distriktu. Okupace v roce 2008 se prezentovala jako reakce na přání Gruzie vstoupit do NATO. A potom tato smlouva o přistoupení v roce 2014 je reakcí na další eh, gruzínské kroky směrem k EU, to Rusko tvrdí, že je eh, ohrožení jeho eh, národní bezpečnosti. Eh, mnozí chápou tento ruský názor. Co se týče rozšiřování EU, Rusko tehdy tvrdilo, že nemá nic proti. Teď se situace změnila a Rusko jasně dává najevo, co si myslí o možném integračním procesu Gruzie, Moldavska a dalších. Chci vás vyzvat, abyste sami vyhodnotili tuto situaci a abyste se postavili pevně na obhajobu toho, o čem vlastně Evropa je. Doufám, že také vyšlete v nadcházejícím usnesení, které se bude týkat Ruzie, tyto názory své zcela rozhodně. Děkuji paní eh, velvyslankyně. Pan Sneladze si eh, vezme eh, slovo a potom budete odpovídat na otázky. Nyní zahájíme diskusi. Já žádám poslance, aby omezili své projevy na dvě minuty, protože máme dlouhý seznam řečníků. Jako první bude hovořit pan Karim který zastupuje delegaci zemí pro Kavkaz. Děkuji vám, děkuji vám, paní velvyslankyně, za jasnou prezentaci okolností v, ve vaší oblasti. Já souhlasím se vším, co jste dnes řekla a především také z hlediska parlamentního hlediska a také z hlediska mé delegace, když hovoříte o tom, že e, Evropa má silně hájit svá práva a své hodnoty a to také my hájíme ve vztazích s Gruzií. Já bych se chtěla chtěl dostat do detailu v jedné oblasti, o které jste také hovořila. A to se týká textu, který byl vydán v souvislosti se smlouvou takzvané uzbecké společnosti a ruské verze. Já jsem včera hovořil také s panem Salbou a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom také znali stanovisko Gruzie, protože já mám ten dojem, že když si přečteme dva texty, které jsou opravdu rozdílné a to docela zásadně, tak bychom si z toho mohli odvodit, že jsou prvky v rámci abcházské společnosti, které je jinak na ruskou politiku. Jak by Gruzie nahlížela na tyto prvky a co vy byste si přála, co by měla dělat Evropská unie při navázání vztahu s těmito jednotlivými složkami abcházské společnosti. Pan Plakovič, děkuji vám to, co řekl pan Karin, to je také moje obava, protože já tady mám obavy, že tady existují dvě verze textu a právě proto by nás zajímalo, který text je rozhodující a také vzhledem ke jeho závěrům. Vy jste také úvodem hovořila o této smlouvě. Myslíte si, že tato smlouva de facto má legalizovat anexi Abcházie do Ruské federace? Děkuji vám, děkuji vám. Pan Štětina, prosím. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně, vaše excelence, vážení hosté, vážení kolegové. Eh, my jsme nedávno přijali rezoluci o Gruzii. Byla velmi uvážená a byla výsledkem dost dlouhého jednání jedna ze základních věcí která se objevila při přípravě této rezoluce byla snaha nazvat eh, okupovaná území jako Abcházie a Jižní Osetie územími separatistickými. My jsme proti tomu s mými kolegy velmi výrazně eh, protestovali a podařilo se nám, že se do rezoluce toto nazvání nedostalo. Zůstalo tam to hodnocení, které už vyslovil Evropský parlament v roce 2011. Jsou to okupovaná území. A myslím si, že Evropský parlament zvolil správnou cestu nazývat věci pravými jmény. A věci pravými jmény bylo potřeba nazývat od samého začátku. Já jsem byl začátkem 90. let v Abcházii já si pamatuju, že tehdejší pro překladatele Ardzimba, Ardzimba, tehdejší takzvaný separatistický prezident Ardzimba byl v té době už obklopen svitou ruských plukovníků. A od Adleru ze severu z Ruska, od Soči, Adler, od Soči přijížděly kolony vojenských vozidel s ruskými vojáky v modrých baretech a vozili E, takzvaným separatistům e, munici. Už tenkrát bylo zřejmé, že nejde o separatistické hnutí, ale jde o obyčejnou agresivní okupaci části okupace části e, suverénního území cizího státu. Takže nazývejme prosím věci pravými jmény. Když to nebudeme dělat, bude ta série, která začala Abcházií, pokračovala Čečenskem, pokračovala Jižní Osetií, pokračovala Krymem a nyní pokračuje mm, eh, územím eh, na východě Ukrajiny, může ta série pokračovat. Nazývíme věci pravými jmény. Děkuji vám za pozornost. A já potom ještě poprosím pana eh, Zneladze, jestli by vyplnil ten slib paní, paní velvyslankyně a specifikoval Eh, ty ruské vojenské základny a počty vojenských sil v Abcházii. Děkuji. Thank you, Mr. Štětina. Děkuji vám, pane Štěti. No ano, máte pravdu, musíme nazývat věci pravým jménem, také já se omlouvám za svou chybu. Pan Marek Jura, děkuji vám. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za přesné informace o situaci v Gruzii. Chci připomenout ještě jednu věc. Abcházie je určitým barometrem. Vzpomeňme si na to, co se odehrálo před česti lety. Cinvali byl uprostřed konfliktu, došlo ke konfliktu, a potom vznikla Abcházie, která byla oddělena ruskými separatisty od Gruzie. A nyní je tomu tak, že tenkrát nedošlo k příslušné reakci na takzvané posunutí hranic. Tady se také určitým způsobem testovalo, jakým způsobem bude mezinárodní společenství reagovat a žádné velké reakce tenkrát nepřišly. A jestliže zůstaneme u této asymetrie, je pak Rusko bude bude považovat EU a NATO za nepřítele, který musí být poražen. A my potom se budeme snažit v Rusku hledat či vidět určitého přítele a budeme se snažit se vrátit k běžnému životu, což znamená, že potom necháme, tak říkajíc, na dešti naše přátele, kteří eh, bojují s těmito projevy. A samozřejmě se o tom snadno hovoří a zvlášť debatě pak musíme říci, že se o tom pouze hovoří, ale neexistuje žádná adekvátní reakce. Před určitou dobou také byly hraniční provokace v souvislosti s olympijskými hrami v Soči a také tenkrát se nic nestalo. Uh, myslíme vzpomeňme si na naši zahraniční činnost, zahraniční činnost EU. Tady bychom měli být aktivnější a ne pouze reagovat. My bychom nyní měli hledat přesvědčivou odpověď na to, co Rusko dělá. Pokud toto neuděláme, pak dojde opět k další agresi. A my musíme myslet také na to, že naši přátelé, kteří jsou tady v místnosti, se budou dostávat do stále obtížnější situace. Nehledě na slova a činy musíme přemýšlet o tom také, jak bychom mohli reagovat rychleji. Musíme se snažit naše vztahy s Gruzí posílit. Děkuji vám já vás žádám, kolegové, ještě jednou o to, abyste dodržovali čas, protože seznam řečníků je dlouhý. Pan Van Balen. děkuji, paní předsedkyně. My samozřejmě sympatizujeme s Gruzií v této situaci, ale sa bohužel není tady nic nového posluncem. Náměstek ministra má pravdu. Rusko okupovalo tato území a nepustí je. Samozřejmě, že se snaží e, tyto země, tak říkajíc, tato území okupovat nebo něco podobného. To, co řekl generální tajemník NATO, je také pravda e, ale já se vás ptám, co my můžeme udělat v této situaci? Co můžeme udělat pro eh, stabilizaci situaci a nebo ještě lépe pro to, abychom znovu obnovili vaši územní celistvost? Paní Slezing, paní Šlezing, promiňte, já jsem vám nerozuměla, jak jste vyslovila mé jméno. Ano, ano, tady se prezentovalo především hledisko Gruzie. Já jsem se předtím informovala, také jsem si přečetla různé starší zprávy i zprávu komise z roku 2009, kde je pohled diferencovanější a kde z této zprávy vyplývá, že faktem bylo, že Gruzie tenkrát udělala první krok k válce. Jak se to hodnotí dnes, o tom nechci hovořit, já chci nyní položit otázku, jak to půjde dál. Existují úsilí strace na oblasti separatistické oblasti získat násilím zpět? Myslím si, že je faktem, že tato území po válce se stále více orientovala na Rusko a myslím si, že se to nedá vysvětlit jednoduše tak, že Rusko tyto oblasti okupovalo. A nyní já se ptám, jak to půjde dál. Diskutuje se o tom například, že by z eh, to oblastmi se uzavřela jakási dohoda o neútočení a nebo se zvažuje, že tyto oblasti budou tak říkají získány zpět vojenským způsobem a mě by zajímalo, zdali takovéto záruky o neútočení byly brány v potaz. Paní, pan Bustináro, děkuji paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já nejdříve chci poděkovat paní velvyslankyji za informace o dramatickém vývoji. Buďme upřímní, není to nic nového. Je to pouze nové stádium skvěle implementované ruské strategie. Nejdříve vytvoření konfliktu, potom zamrznutí konfliktu a potom využití vojenských prostředků tak, aby získalo Rusko kontrolu nad teritoriem což podle mezinárodního práva je okupované území. My můžeme používat různá slova, ale nemůžeme, tak musíme hodnotit eh, situaci jak ze strategického hlediska, tak i z hlediska mezinárodního práva. A toto je nový model. Tento ruský nový model bude pravděpodobně nový také eh, proveden v jiných oblastech, například eh, v stříc, jaké bylo zmíněno. A eh, to může být potom vlastně nová fáze těch zamrzlých, zmrazených konfliktů. Je jsou to ofenzivní činy, které destabilizují rovnováhu sil v celé oblasti, nejenom lokálně. A já bych rád řekl těm, kteří nadále se opíjejí iluzemi. Rusko využívá svých menšin, pak vyvolá konflikt a potom dojde ke druhé a třetí fázi a to je velké bezpečnostní riziko pro státy EU. A opravdu my na toto musíme dávat pozor a být dělí. A já mám následující dotázku. Jak vidíte velký rozmístění vojenských sil na Krymu. Myslíte si, že to má pouze, má to ofenzivní dopad? A nyní pan Landsbergis, prosím. Děkuji. Je velké potěšení, že jste mezi námi, paní velvyslankyně. Nyní si musíme Eh, vzpomenout na to, že to, co vidíme dnes na Ukrajině, začalo v roce 2008 v Gruzii. A nyní v Evropském parlamentu otevíráme novou stránku vztahu EU s Ruskem. A právě proto je naše diskuse dobře načasovaná, protože pak si musíme uvědomit, jak hodláme definovat naše vztahy s Ruskem a jaká bude naše pozice. A proto se chci zeptat, jak vidíte roli EU, konkrétní kroky, které je třeba udělat, tak, abychom pomohli vyřešit problém. V roce 2000 2008 jsme měli e, přání, e, že e, vlastně všechno se vyřeší a na všechno rychle zapomeneme. Ale nyní se situace opakuje na Ukrajině, tak co byste radila, aby se udělalo nyní jinak? A nyní pan Nárd. Eh, děkuji vám mnohokrát. Já nemám žádné pochybnosti, že eh, okupace eh, Abcházie je porušení mezinárodního práva. To je jasné, Tak to se projevuje prostě také ten realismus v daném regionu. Domnívat se, že Eh, tato realita se přizpůsobí eh, situaci, je vlastně velice složité. Já vám uvedu příklad. Izrael porušuje mezinárodní právo, když vytváří určitou situaci v terénu. A jsou to prostě dané věci, daná fakta. A, nikdo eh, Izrael netrestá. Rusko ano, Rusk, proti Rusku jsou přijímány sankce. A, a já tedy říkám, že určitá síla je realitou eh, v daném regionu. A nemůžeme se prostě tvářit, že ta realita neexistuje, prostě tu realitu eh, ignorovat. Mezi Ukrajinou, Moldovou, eh, tady je eh, určitá národní realita. Realita, která se výrazně vyjadřuje pro územní celistvost. Toto musíme respektovat od dohod, které Rusko podepsalo, které uznává územní celistvost jak Ukrajině, tak Gruzie nebo dalších území, od té doby se ušlel velký kus cesty ze strany Ruska. Rusko postupně e, obsadilo některá území a to všecko e, může být důsledkem určitého vnímání situace ze strany Ruska, e, které se domnívá, že určitými prostředky, včetně vojenských prostředků, může posouvat hranice, že se může dostávat do prostoru, které v minulosti nebo snad i nyní považuje za součást eh, svého eh, území nebo svého, své sféry vlivu. Thank you, Mr. Frunzulica. Děkuji, pan Fronzelica. Thank you very much. Eh. Děkuji vám, paní předsedající. Na východní frontě není nic nového to nezačalo v roce 2008, ale začalo to v roce 1990-91, když, zamrzl, když vznikly eh, konflikty, které potom byly zmraženy. A tyto zmražené konflikty se mohou zase stát horkými konflikty. Je to ruská strategie sledovat své zájmy a také projevovat zájmy o okolní regiony. A zdá se, že Evropská unie nedokáže adekvátně reagovat na tyto výzvy a rizika. Bylo by velice důležité, aby EU společně s NATEM vytvořili komplexní přístup k ruské agresivní politice. Evr, všechny země EU a země NATO by měly pochopit, že to bude pokračovat stále dál, že Nemůžeme reagovat na ruskou politiku pouze slovy a deklaracemi. Musíme přejít do akce, je to nová hybridní studení, studená válka, která se odehrává. My musíme schválit sankce, udělat vojenské, eh, eh, postupovat vojenskými prostředky a musíme reagovat reagovat na tuto situaci všemi možnými prostředky, které jsou k dispozici. Děkuji. Než vrátím slovo její excelenci paní velvyslankyni a panu znalacemu, ráda bych vás informovala, že bezpečnost regionu Černého moře dáme na pořad jednání, podobně jako jsme hovořili o situaci v oblasti eh, po Baltí, takže bude ještě příležitost se zabývat tímto problémem i z jiné perspektivy. Já se chci připojit k řadě poznámek, které eh, zde zazněly že stojíme před zcela novým typem války, i když ty symptomy byly velmi zřetelné již před řadou let a nyní je potřeba eh, jednat a odstrašovat před touto politikou. Paní velvyslankyně, máte slovo. Děkuji, děkuji za vaše vyjádření. Zajímavá i za vaše otázky. Nejprve ty dva rozdílné texty a reakce abcházské společnosti na tuto takzvanou smlouvu. Je pravda, že existovala dřívější verze textu, který se také nazýval smlouva o integraci. Nyní se to eh, nazývá spojenectví a strategické partnerství. Ta dřívější verze textu eh, vytvoř, měla za následek určité znepokojení nebo nespokojenost i v tom takzvaném abcházském parlamentu. Hovořilo se tam o tom, debatovalo několik poslanců a zástupců abcházské společnosti, vyjádřilo znepokojení, měli za to, že to jde příliš daleko i pro ně a chtěli tam zavést určité změny. Je pravda, že některé změny tam byly učiněny, ale já se domnívám, že jde pouze o kosmetické eh, změny. Eh, slovo integrace už v tom názvu není, ale vše, co jsem popsala jako obsah toho finálního textu, který zde mám a který vám mohu předat, to všechno vlastně je fakticky integrace. Jedná se o integraci Abcházie do sociální, ekonomické, politické a vojenské sféry Ruské federace. Byly tam učiněny i další změny, ku příkladu zjednodušení vydávání abcházského občanství pro Rusy. To bylo Eh, vypuštěno. Mm, Abcházie chtěla větší ochranu v této souvislosti, ale jak se bude provádět, tak tato otázka občanských praxi, to je těžko říct. Eh, ta finální verze, kterou jsme viděli, ta tedy byla pozměněna a já se domnívám, že jde o smlouvu o de facto anexi, protože pakliže dříve Rusko uznávalo obchází jako nezávislý, eh, nezávislý útvar, i když eh, to bylo jenom na oko nezávislost, tak toto jde, je eh, krok dál, který se bude rušit jen velice těžko. Mnoho z vás se ptá, co dělat, jak se zapojit, jaký recept já žádný kouzelný recept nemám, situace je velice zapeklitá, ale tento krok, i když není o nic nového, vytváří vlastně novou dimenzi této nové reality, která bude stále obtížnější, stále těžší bude navrátit se do ně, k nějakému procesu řešení konfliktu. konfliktu. Bohužel to, co Rusko udělalo, Eh, Rusko bylo vždy eh, ručitelem nevyřešení tohoto konfliktu. Mnoho let jsme neměli skutečně eh, opravdovou příležitost debatovat a, a dospět k nějaké dohodě s abcházskou stranou v dobré víře bez politické a vojenské intervence ze strany tohoto třetího státu. Takže je to hypotetická situace, kdyby k tomu bývalo došlo, nevím, jak by to dopadlo, ale podmínky pro vyjednání, řešení situace v Abcházii prostě nebyly. A důvodem je především zasahování Ruské federace tím způsobem, jakým zasahovala. Teď, eh, co se týče této smlouvy o anexi, ta situace bude ještě složitější, jak jsem popsala protože v zásadě jde o převzetí vládnoucích struktur Abcházie ze strany Ruské federace. Stejná, stejné vojenské eh, velení, společné, společná ochrana hranic, posílení ochrany na hranicích, jde o stále eh, zřetelnější fyzické, eh, fyzickou separaci Abcházie od Gruzie je velice důležité na to reagovat, protože to je přesně ta logika ano, slyšeli jste o Abcházi a nejde o nic nového, tak prostě život půjde dál a budeme prostě ignorovat tu situaci a potom ale před ní stojíte a musíte se k ní nějak postavit, protože se k ní nějak postavit budeme muset všichni. A to je také jednou z hlavních, jedním z hlavních důvodů, proč jsem eh, před vás chtěla předstoupit, protože i když je to dobře známý příběh, Tady jde o krok dál a je potřeba to mít na paměti a je potřeba si připomínat to, že ta země, která tyto kroky činí, že jí mezinárodní společenství eh, sleduje. Mezinárodní společenství nemá příliš mnoho nástrojů proti tomuto v současné době. To je pravda. Není jednoduché reagovat na výzvy, které vyplývají z kroku Ruska, ale musíme se společně tím, jak zareagujeme, a ten příběh Abcházie musí přijít do výpočtu, eh, tedy až budete vymýšlet nějakou odezvu. Bez ohledu na to, co se stalo v roce 2008, kdo tehdy tu s tou válkou začal, což teď je úplně irrelevantní a já s vámi souhlasím, Gruzie byla vyprovokována k této válce a eh, ten dokument, o kterém jste hovořili, tento výslovně uvádí, jsou různé názory na tu situaci, ano, a je zde určité přání abcházské populace, ale skutečnost je také taková, že většina populace, eh, eh, které, eh, která je legálně legální obyvatele Abcházie, vlastně byli, o odtamtud vystěhováni. Šlo o etnické čistky v Abcházii a tito lidé mají právo se vrátit domů a Eh, podílet se na eh, rozhodování o své vlasti. Jinak by ta situace byla velice nespravedlivá, jaká právě teď je. Pan Nart hovoří o té realitě v terénu, o tom, jak se Ruská federace domnívá, že je to jejich sféra zájmu a bezpečnosti, do níž NATO rušivě zasahuje. To je věc názoru samozřejmě a já vím, že tento styl uvažování je teď vlastně docela módní. Trošku jsme zapomněli na reálné politické kalkuly a e, možná jsme trochu narušili tedy tu rovnováhu sil, možná, že za to může i EU, ale 25 <clears throat> let po rozpadu Sovětského svazu a konci studené války bychom si měli být vědomi, že eh, k nějakému pokroku a vývoji už došlo a měli bychom tedy zajistit, aby žádný stát neměl možnost porušovat mezinárodní právo, že by to ostatní neměli ignorovat. A také se domnívám, že eh, pojem sféry zájmu je něco, co sice existuje, ale i tento pojem by se měl v čase vyvíjet. Teď žijeme eh, v jiné situaci. Ten eh, pojem změna zájmu, to je opravdu taková ta studenoválečnická eh, studenoválečnický přístup, pojem z 19. nebo z minulého století, myslím, že je to pojem už zastaralý. Evropská unie, která se definuje jako normativní síla, ta by měla tyto normy chránit. Eh, není, není eh, možné si jenom říkat, že když doma eh, tedy respektujeme, respektujeme mezinárodní právo a lidská práva, že, i, že už to stačí, je potřeba se také ohlížet za hranice. Gruzie se snažila o vstup do NATO, nepodařilo se to. Teď se hovoří o přibližování do NATO a do Evropské unie. Je to volba našich lidí, je to volba velice silná. Jde o to, jakou zemí eh, vlastně se Gruzie stane, v jaké zemi eh, chtějí Gruzínci eh, žít a je velice těžké pro nás přijmout, že to všechno není možné jenom kvůli tomu, že máme tu smůlu, že žijeme v nešťastné sféře vlivu někoho jiného. Děkuji. Adam. Děkuji vám. A prosím pana Sneladzeho aby také přednesl svůj příspěvek. Děkuji. Byly tady také některé otázky, které se týkaly ruských základen eh, v Gruzii. Jenom krátká informace o ruských vojskách v Gruzii. Počet ruských vojáků je asi 4200 Eh, vojáků v regionu a 4500 v Abcházii. Kromě toho v současné době je 1350 Rusů eh, kolem hranice u Svaliho regionu a 225 také na hranici eh, v Abcházii. Celkově tedy je to 11 215 ruských vojáků na hranicích na okupovaném území Gruzie. V dalším regionu je čtvrtá vojenská základna, která je vybavena moderním zařízením, moderní technikou. 50 eh, eh, bojových eh, tanků, 160 bojových vozidel, 95 APC a také dvě divize. Jedna divize Eh, raketových střel a jedna divize 300 mm eh, děl. Také jsou zde obrané mechanismy a také útočné helikoptéry. V Abcházii je 50 bojových tanků T-90 v nové verzi, 145 um, bojových vozidel, 160 APC a také um, obraných uh, systémů S-300. Jedno divize balistických střel S. Točka, a také útočné vrtulníky. V dané situaci, v dnešní situaci, eh, eh, ruská, ruští vojáci se pohybují po okupovaném území a je v dostatečném počtu, aby mohli začít vůči Gruzii s novou, s novou agresí. Za 45 hodin až 72 hodin by mohli ještě dále eh, svá vojska posílit. kdyby takto politicky Kreml, Kreml rozhodl. A pak by mohli samozřejmě vytvořit novou záminku k svým akcím. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám. Pane Senaladze, a nyní můžeme mít ještě druhé kolo, kratší kolo eh, diskuse. Prosím, můžete klást otázky. Ehm, paní Velvyslankyně, mohla byste nám říct také pár slov o tom, jaká je situace na jednáních v Ženevě? Jak se prezentuje gruzínský postoj v tomto formátu jednání? A také, jaká je eh, situace v oseckých a abchatských ITP, kde vím, že je velké úsilí Gruzie. Víme ze zkušenosti, že tito lidé považují Osety a Abcházii za svůj domov, za svou vlast, za místo, kde chtějí e, žít, i když samozřejmě mají dobré zacházení v Gruzii. Přáli by si vrátit se do svých domovů nechtějí zcela evidentně žít trvale mimo svou vlast. Děkuji. A chtěl by ještě, prosím, někdo položit otázku v rámci druhého kola? Prosím, pan Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně. Vaše excelence, děkuji vám za velice podrobný výklad, který nám byl předložen. Chtěl bych vědět, jak hodnotíte scénář, který mně připadá, že se vyvíjí velice rychle. Já jsem slyšel, že Kreml eh, se vzdal South Streamu a v Istanbulu prohlásil, že by mohlo být eh, nový plynovod, který by procházel Tureckem a Azerbajdžánem. Eh, Turecko má velké napětí eh, s Arménií a to eh, vzhledem k incidentu z střeleného vrtulníku před několika týdny, takže to se také nově vyvíjí v této oblasti. Dále je tady tato smlouva mezi Abchází a Ruskem. Je tady nebezpečí, že by se celá oblast Kavkazu rozhořela ehm, konflikty? A jak tady vnímáte tuto situaci? Jde o velk, velice rozsáhlý eh, soubor eh, napětí a násilí, anebo je to jenom taková hra, která se snaží eh, prosadit dvě silnější pozice Ruska v jednáních? Děkuji a Nyní eh, budu muset už opět uzavřít eh, seznam řečníků, protože eh, budeme muset za chvíli již skončit. Já podporuji názor pana Castalda a chci se zeptat, myslíte si, že by se mohla ještě dále zvýšit situace napětí v dané oblasti, a to zejména z hlediska postoje Ruska vůči některým oblastem, jako je především Osetie. A za druhé, Arménie to je vlastně také do jisté míry e, velká základna pro Rusko. Mohlo by i tam se do toho rozhořet? Dvě úvahy. No po to... Mm, Já mám dvě poznámky. Když se podíváme na potenciál Ruska, tak vidíme, že to vyvolává velké obavy, protože Rusko má kapacitu eh, jednat velice rychle. Ale když se na to podíváme z druhé strany, jaké tady jsou možnosti eh, gruzínské armády, gruzínských vojenských sil? Víme, že Rusko má obrovskou kapacitu, ale také víme, že Gruzie v předchozím eh, konfliktu byla dosti zranitelná. Co se změnilo? Eh, prosím tedy o zodpovězení těchto otázek. Děkuji. Eh, pokud jde o jednání v Ženevě, to je velice důležitý formát pro nás, protože je to vlastně jediný mezinárodní formát, ve kterém můžeme jednat o situaci a o konfliktech. Je to eh, složité, musím říci, že ta jednání neprobíhají vždy velice dobře. Eh, minulá jednání v Ženevě eh, proběhla, soustředila se na některá, některé nejproblematičtější otázky, situace kolem hranic a také důsledky, které to má na obyvatelstvo na místě. Další velice důležitá otázka v rámci ženevských jednání E, v té první pracovní skupině je e, závazek Gruzie, jednostranný závazek Gruzie, že nepoužije sílu. A tady bych vlastně reagovala i na další Eh, otázku, která také zazněla, zda by Gruzie použila nějaká násilná řešení, zda by použila sílu, eh, tak tedy v ženevském formátu se právně závazně jednostranně Gruzie zavázala, že nepoužije sílu a my stále čekáme, že Rusko udělá něco eh, podobného, že bude reagovat na tento náš krok, ale vlastně jediná věc, co Rusko dělá, je, že zvyšuje vojenskou přítomnost v Abcházeji a v Osetii. Eh, máme také velké obavy eh, ve druhé pracovní skupině v Ženevě o humanitární situaci, jakožto eh, důsledek vzdělávání v ruštině, jakožto materském jazyce. To vytváří složitou situaci, je to také citlivá otázka. A, také otázka návratu IDPs a situace pod tím eh, okupačním režimem. To je velice složitá otázka a my se také snažíme najít různá řešení ehm, a různé možnosti, jak v těchto jednáních pokračovat. Situace ITPs obecně vzato v Gruzii eh, dostali eh, provizorní ubytování, ale jak bylo řečeno paní předsedkyně, je to jen dočasné ubytování, dočasný domov a my máme vlny a vlny, eh, které přicházejí eh, od roku 2008 v několika vlnách přišly těto eh, interně vysídlení právě protože tam dochází k těm situacím, kdy vlastních eh, obyvatel, kteří tím pádem jsou, eh, odcházejí. Děláme maximum pro to, abychom je podpořili, abychom jim vytvořili aspoň relativně normální podmínky pro život. Dostáváme také velkou podporu jak od Evropské unie, samozřejmě za což je gruzínská vláda velice vděčná. Pokud jde o nárůst ruské přítomnosti v oblasti Černého moře a co to znamená pro bezpečnost, pro rovnováhu sil, je velice těžké říci, eh, zda Rusko má v úmyslu použít další vojenské prostředky. Eh, myslím, že jedna věc je jasná. Rusko projevilo, prokázalo opakovaně, že je schopno použít vojenské prostředky, aby dosáhlo eh, svých cílů. A to bylo poprvé v Gruzii zcela otevřeně v roce 2008 a teď to probíhá znovu. Můžeme eh, říci, že se to už nestane v budoucnosti? No, nemám žádný, eh, žádný důvod něco takového tvrdit. Pravděpodobně největší šok v roce 2008 a možná i dnes právě vyplývá z toho, že dochází k vojenské agresi, že Ruská federace používá nástroj vojenské agrese eh, vůči sousedním státům. A když to bylo použito jednou, tak jistě není žádná záruka, že se to nemůže stát znovu, ať už jsou jakékoliv důvody a ať už jsou jakékoliv zájmy, které Rusko vedou. Situace eh, na převzetí Krymu ze strany Ruska, vytvoření eh, Eh, situace v Abcházii. To samozřejmě mění situaci kolem Černého moře. Zda to je nějaká ofenzíva, nebo zda je to pouze konstatování faktu, to eh, těžko říci. V každém případě jakákoliv změna v rovnováze sil je eh, agresí a my musíme se věnovat oblasti Černého moře, kde vidíme, jak Rusko postupuje a můžeme Eh, očekávat, že se tomu budou eh, všichni věnovat. Ovšem eh, čeká Rusko, že budou respektovat tuto jejich nadvládu. Ano, děkuji a prosím pana Selnadze. My jsme se poučili z roku 2008. Náležitě jsme se poučili. A Přizpůsobili jsme svou doktrínu a také e, výcvikový program pro e, zvýšení e, bojové schopnosti, pro informační služby, pro leteckou obranu, společnou kontrolu. Naše hlavní síla, naše hlavní snaha směřuje k eh, vytvoření zvláštních sil, které by byly schopny v těchto eh, bojích odolat. Děkuji. Děkuji vám. Ano, bez sporu Prezentace jak paní velvyslankyně, tak eh, vojenského zástupce Gruzie nám dávají možnosti pro další iniciativy. Rozhodně toto téma budeme náležitě eh, zkoumat jak v rámci eh, podvýboru SEDE, tak v rámci výboru AFET. A budeme rozhodně se tomuto tématu dále věnovat. Děkuji, eh, paní velvyslankyně, děkuji vám, pane Salanadze, za to, že jste přišli na toto naše zasedání. Nemáme žádnou přestávku, prosím, zůstaňte v sále. Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. A my se nyní budeme věnovat dalšímu bodu na našem programu. Chtěla bych přivídat pana Kenese Dýna, který je, byl již přítomen na jednom zasedání a přichází znovu, abychom mohli diskutovat o misích EU. Konkrétně jde nyní o téma dnešní rozpravy, dnešní výměny názorů, který se týká civilních misí EU, současná situace. A mám to potěšení, že Tady velmi vítám pana Kenese Dýna, eh, a který je ředitelem eh, v rámci ESVČ. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za příležitost prezentovat současnou situaci, co se týče civilních misí. Já budu co nejstručnější a budu se vám snažit eh, toho říci co nejvíce. Já ty mise asi spoj, propojím geograficky. Nejprve mise, která byla zahájena 1. prosince, to je poradní eh, mise na Ukrajinu, EUAM. Vznikla v červenci letošního roku, ale oficiálně tady byla zahájena až před třemi dny. Vede ji pan Kaman Mišie. Tato mise má pomoci ukrajinským úřadům provést reformu policejní práce a, eh, a eh, právního státu, strategie politiky eh, vlády v Kijevě v tomto směru je v, Kyjevě, v Kijevě, zatím není ještě mimo Kijev. Členské státy o tom živě diskutovaly a do roka bude, provedena, bude provedeno strategické hodnocení, jestli byl, na, byl naplněn její cíl jestli se má tato mise spíše zaměřit na Kijev anebo mimo Kijev, má zavést dobrou zprávu, minimalizovat korupci eh, v rámci vládních struktur, policie, soudnictví, zajištění lidských práv, správných principů a standard mezi vedením policie, zaváděním optimálních postupů a snažit se Eh, zavádět eh, tedy eh, správnou politickou i jinou zodpovědnost úřední sféry vůči obyvatelstvu. Ta mise je zamýšlena na dva roky, ale po roce bude přehodnocena a zjistíme, jestli, jestli tedy funguje úspěšně. Rozpočet 13,8 milion euro a je tam 101 tedy zahraničních pracovníků a 75 místních pracovníků. Nyní <clears throat> mise do Kosova, jedna z nejstarších misí naopak. Jak řekla paní předsedkyně, já jsem e, minulé pondělí o ní hovořil před výborem AFED, ale rád poinformuji i vás Ta mise se zaměřuje na policejní práci, reformu právního státu v Kosovu, a zaměřuje se i na zprávu <clears throat> hranic, celní kontrolu, reformu policejních eh, sil, zavádění nových standard eh, do policejní práce, Stojíme tam před eh, různými úskalími, co se týče provádění této mise. Tato mise pravděpodobně bude ukončena v roce 2016, je tedy naplánována na dva roky od června 2014 Jejím klíčovým elementem je SITF, pracovní skupina pro zvláštní vyšetřování, která sice sídlí v Bruselu, ale zaměřuje se na území Kosova a e, zřízení pracovní, této pracovní skupiny je důsledkem zprávy Martyho e, o e, vyšetřování, vyšetřování eh, válečných zločinů, únosů, vražd. Takže je to velice eh, důležitý, senzitivní mandát a doufáme, že eh, jakékoliv jakákoliv obvinění nebo obžaloby, které z ní vzniknou, budou také tedy odpovídajícím způsobem Eh, dovedena k úspěšnému cíli. Za eh, ten rozpočet je vysoký, 380 milionů euro na pět let. A dále další mise Gruzie. O Gruzii jste právě teď asi mluvili, takže já to doplním. EUM eh, Gruzie tedy byla zahájena od roku 2008 má zajistit provádění šesti bodů, zajistit to, aby veškeré strany konfliktu maximálně respektovaly těchto šest bodů. Co to znamená? Eh, ta mise má přes 200 úředníků, kteří se zabývají monitoringem situace v Abcházii. Myslím, že ta mise je akceptována, slouží dobrému účelu eh, minimalizovat nebo, nebo předcházet určitým určitým uh, uh, milným uh, předpokladům nebo závěrům o tamní situaci. A je to důležitý nástroj evropské politiky pro Gruzii. Je tam nástroj, který se nazývá mechanismus instantní prevence nebo okamžité prevence ale ta nedávná eh, smlouva, kterou eh, teď uzavřelo Rusko s Abchází, pravděpodobně zabrání eh, realizaci tohoto nástroje. provoz na, provoz na hraničních přechodech mezi Abchází a Gruzí, Eh, je eh, velice stížený, snad s výjimkou jenom eh, tedy účelu poskytování zdravotní péče. Ta mise má za prioritu odhadovat normalizaci, prosazovat evropskou politiku a zajistit, aby se zabránil hostilitám z obou stran. Ta mise původně byla plánována na dva roky, poté prodloužena zase na dva roky. Eh, potom eh, Blízký eh, východ, EU COPS v Ramaláhu 9,8 milionů euro. Je to nejstarší mise, ta byla zahájena 1. ledna 2006, zaměřuje se na palestinskou zprávu a západní břeh jejím mandátem je zaměřovat se na okupovaná území Gázu a západní břeh, ale ve skutečnosti se věnuje pouze západnímu břehu. Snaží se tam zajistit práci, eh, práci eh, soudnictví, spolupráci soudnictví a eh, prokuratury. V Palestině je sedm bezpečnostních nástrojů na okupovaných územích ale ten mandát eh, této mise je eh, omezen pouze na eh, transformaci civilních složek. V Rafahu se jedná o dormantní misi, 900 tisíc euro za rok je tam rozpočet. A teď delegaci v Tel Avivu a pokud si to situace vyžádá, tak by měla být tato mise reaktivována. Funguje podle zásad projektu připravenosti. Strany se dohodly o možnosti navrátit se do Rafahu a ten projekt se, se podobá vlastně takovému eh, katalogu v rámci šengenských hranic. Jedná se o úpravu situace na hraničních přechodech v Raváhu, ale vzhledem k nedávnému konfliktu v srpnu obě dvě mise se zamýšlely nad znovu definováním svého mandátu a, a eh, Možná, že eh, po eh, dosažení souhlasu místních orgánů se tato mise zaměří i nad eh, vlastně monitoring, i na monitoring dalších hraničních přechodů než těch zmíněných. A nyní další region. Eukap Sahel Mali vzniklo v roce 2014. To je desátá mise. Ta mise teď eh, končí své přípravné stádium. Mandátem této mise bude zaměřit se na reformu policie, národní gardu v Mali, tam je mnoho práce, která tuto misu, misi čeká. Eh, ta mise se bude snažit o stabilizaci. Příprava eh, trvala dlouho, jak v New Yorkském ústředí, tak jinde, abychom zabránili dublování eh, a ta mise se zaměří spíše na správní aspekty policie, na otázku lidských zdrojů, na odpovědnost, spíše než že by šlo o nějaký přímý výcvik eh, policejních sil eh, v Mali. Eh, původně bylo mm, naplánováno, že bude umístěna v Bamaku, ale možná nakonec to bude spíš ve střední nebo v severní části země, což je důležité z hlediska Eh, ochoty eh, členských států, jestli budou ochotný jít i mimo eh, Bamako, ale máme tam i výcvikovou misi, snažíme se o synergie mezi různými misemi, nejen kvůli úspoře nákladů, ale i o synergii, co se týče celkového, celkového přístupu. A, a potom Podněstří, spolu, promiňte, ne, ne Podněstří, ale jedná se o, eh, o, o misi v Somálsku, tam to bylo z bezpečnostních důvodů, zaměření na Djibouti, eh, výcvik, eh, výcvik námořníků, protože to, co se děje na moři, se potom opakuje na zemi tam je to za účasti několika eh, zemí, Somálsko, Kenia, Djibouti, Sešely, Tanzanie. Sešely se zabývají spíše eh, vyšetřovací stránkou věci. A eh, my se spíše v roce 2015 zaměříme na Somálsko, před dvěma měsíci jsme otevřeli eh, malou eh, kancelář v Somálsku a tam se budeme snažit o výcvik eh, ozbrojených nebo bezpečnostních sil a v listopadu jsme otevřeli další malou kancelář v Mogadešu s jenom pěti lidmi, ale během roku 2015 navýšíme počet pracovníků. Úzce Spolupracujeme eh, s, s delegací EU a zvláštním zástupcem EU. Tam EUPOL Afganistán. To se vlastně, to, to je mise, která trvá od eh, června 2007, vstupuje do posledních dvou let svého mandátu v roce 2014 zaměřovala se na tři linie aktivit a to je trvající reforma afgánské policie, institucionální reforma ministerstva vnitra. Tam byla, eh, tam byla silná americká vojenská přítomnost na ministerstvu vnitra, říkám to s respektem, ale je lépe, když ministerstvo vnitra vedou civilní úředníci, je mnohem eh, lepší zajišťovat tedy spolehlivý, eh, spolehlivý provoz ministerstva vnitra civilními složkami. A konečně ta třetí linie, eh, to je vlastně propojení mezi policií a reformou justice, protože tam se jde o širší otázku trestní spravedlnosti, a tam se policie na té reformě musí také úzce eh, podílet. Tato mise by měla být ukončena 30, 31. Eh, prosince 2016. Eh, je teď situována do Kábulu a, a je tam Mazry Sharif, je tam e, skupina pod vedením německé strany. My tam e, ta mise tady je v Kábulu a mimo eh, Kábul ještě v Mazar el Sharifu a Heratu. A potom eh, EWAM eh, Libie, ta byla obtížná už od samého počátku, vznikla v roce 2013, mandát má skončit v roce 2015, ale jak jste asi slyšeli, tam je obtížné prostředí 21. listopadu. Teď se členské státy dohodly snížit tuto misi na pouze jich 17 zahraničních pracovníků na jeden měsíc, kteří se eh, pokusí identifikovat důvěryhodné protěžky v Libii, s nimiž by mohli hovořit o nějakých reformních krocích, ale mimo tedy identifikaci těchto eh, spolehlivých protěžků se zatím nic jiného neplánuje. My jsme se eh, snažili o práci v širší Libii i v Tripolisu, ale bezpečnostní situace ne, umožnila splnění těchto úkolů. Tam jsou i určité eh, snahy OSN. A EU jistě eh, se připojí k tomuto eh, širšímu úsilí. Uh, Členské státy se ale neschodují eh, v názorech na pokračování této mise. Některé eh, členské státy v ní chtějí pokračovat, některé členské státy eh, ji chtějí ukončit. 20, 26 milionů euro, zatím tedy náklady na tuto misi. Takže Takhle vypadají ty mise zatím. Thank you, Commander. Děkuji vám. A nyní zahájíme výměnu názorů. Nejdříve bude hovořit pan Zdrojevský. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám čtyři otázky hned na začátku. První otázka se týká rozpočtových otázek. Končí rozpočtový rok, nyní jsme v prosinci. Máme hodně misí a v některých došlo také k nárůstu nákladu, například v Mali ale samozřejmě rozpočet je v souladu s plánem roku 2014. A potom Kiev, to je mise, která tam je umístěna po volbách a jak hodnotíte také situaci na Ukrajině. Můžete také ohodnotit situaci v Doněsku Donbasu. A a například také se tedy ptám, co se dá udělat v regionu Donbasu, protože se například nevyplácejí důchodu. A potom rychlé síly reakce a jak to s nimi vypadá, protože my jsme si právě vyslechli, informace o zapojení ruských sil do vojenských akcí v Gruzii. Také jsme slyšeli, že je v Gruzii hodně vojenského personálu s, se sofistikovanými zbraněmi a těžkými zbraněmi, takže by mě zajímalo, jaká šance je reagovat v nepředvídatelné situaci. A nyní pan Nart. Také já bych chtěl přednést některé otázky, které se týkají některých misí co eh, třeba mise eh, v Rafě, kde eh, je toto místo, Rafa je zcela zablokována, také celá Gaza je vlastně zablokována po té, co tam došlo k tak velkému zničení, zablokováno ze strany Izraele. Jak je možné zakázat vstup mise z Alde, včetně mě, kdy izraelská vláda Eh, chce mít přátelské vztahy s námi a přitom zakáže evropským poslancům, eh, kteří přicházejí z Evropského parlamentu, který hodně finančně pomáhá Gaze, vstup na toto území. Jak, jaký má smysl mít misi v takovém místě? Za druhé, eh, Afganistán. Vy hovoříte o tom, že je třeba posílit justici a policii. No, no, v Afganistánu máte eh, misi v v Šarif. Eh, to je eh, vlastně Eh, osoba, která je velice dobře známá, která eh, je eh, osoba, která je válečným zločinem, je to velký válečník, který obchoduje také s drogami. Jak můžeme mít takového partnera? Nevím, možná je to nevyhnutelné, ale jak můžeme mít takového partnera a přitom chtít podporovat, posilovat justici a policii, když vlastně spolupracujeme s takovým gangsterem, jako je generál Chostum, jinak ho nemohu nazvat. To je opravdu velmi velmi rozporné. A třetí otázka. Bamako v Mali. Eh, cvičíme vojska v Mali a tato vojska eh, se, když se pustí do boje, rozpustí jako cukr ve vodě. Taková je realita. Eh, říká se, že nemůžeme jít na sever, ale právě tam bychom měli jít, právě do Kidalu, do Eutany, Gao, Bamaka, Tombuktu a dalších. Eh, právě tam je třeba vycvičit eh, vojska. A moje otázka tedy zní, bere se v úvahu to, že způsob, jak kontrolovat eh, zóny v horách, kde jsou islamisté, džihadisté, že to právě je možné pouze s takovými silami, které velice dobře znají dané teritorium, což jsou Tuaregové, Arabové, kde je možné pak udržovat takové ehm, vojenské síly právě za využití těchto kmenů a nikoli za využití kmenů z jihu. Můžete mi říci důvody, proč eh, tady eh, armáda eh, stroskotala? Není to právě z těchto etnických důvodů, že vlastně ten sever vůbec neznají? Thank you, Mr. Castaldo. Děkuji, pan Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za poskytnutou analýzu. Také mám některé otázky na některé mise, o kterých jste hovořil. Lex Kosovo. Včera na setkání s ministry eh, zahraničních věcí západního Balkánu se také hovořilo o tom, jaká je situace s korupcí. To je přece ten, ta hlavní překážka. Překážka také pro budoucí přistoupení k EU právě korupce. A konstatujeme, že mise prožívá velký skandál. Došlo tam k velmi závažným obviněním ze strany kosovského tisku o tom, jak se chovají vedoucí představitelé a přitom to je jedna z největších misí EU z hlediska rozpočtového i z hlediska počtu zaměstnaných lidí, zhruba 600. Prohlášení paní Mogherini byly velice, byla velice jasná, řekla, že je to prioritou, strategickou prioritou v její agendě a že chce zcela jasně eh, vy, situaci vyřešit. Nový vedoucí mise, který je také Ital, říká, že eh, nebude vůbec tolerovat případy korupce já bych chtěl vědět, jaký je váš názor, jaké jsou poslední novinky v této věci a jak si myslíte, že bude možné eh, viditelným způsobem znovu hm, obnovit eh, eh, image této mise, který je tak spochybněn. Dále, pokud jde o Palestinu, já souhlasím, co řekl kolega Nata, pokud jde o misi v Rafie. Chtěl bych ještě přidat některé poznámky eh, také eh, k eh, oblasti Ramala. Objevují se tedy argumenty, které eh, rozdělují naše názory v Evropském parlamentu. To je otázka, zda uznat či ne palestinský stát. Já už jsem se k této věci vyjádřil na plenárním zasedáním. Jde o to uznat stát, aniž eh, by se umožnilo státu, aby byl skutečným státem, to znamená, aby měl skutečnou administrativu, eh, policii, soudnictví a podobně. Je to možné, to je přece pokrytecké. A myslím, Vím, že tím bychom eh, nenaplnili naši odpovědnost. Ptám se vás tedy, tato mise eh, mohla by být eh, posílena a znovu obnovena ve světle zkušeností za poslední roky, aby to do budoucna bylo posilou a aby bylo možné pomoci palestinskému státu, který by uznávalo mezinárodní společenství a by eh, působení tohoto státu bylo nikoli jen externě, ale také interně jasně fungující. A poslední poznámka Libie. Myslím, že to nespadá pod vaši odpovědnost. No tato mise opravdu nemůže v dané situaci příliš mnoho udělat. Eh, situace je tam velice eh, nepříznivá kontrolovat tisíce kilometrů hranic, i kdybychom tam poslali 200 dalších osob, které by vycvičovaly eh, síly libijského státu, to je prostě čistě iluze myslet si, že tím by se to vyřešilo. Nebylo by korektnější eh, v naší situaci snažit se najít eh, strategický přístup k Nigeru, Čadu, eh, také zejména Tuniska, kde probíhá velice pozitivní situace přechodu k demokratické situaci, kde je ode opravdu o jedinečnou situaci, která, o kterou se můžeme opřít. Můžeme se opřít o jejich znalost situace, znalost teritoria teritoria. E, přitom víme, že tato hranice je velice propustná. Předsedkyně žádá, e, aby byl ukončen tento příspěvek. Ano, my víme, že e, když nuděláme něco jiného, jen těžko budeme mít pozitivní výsledky. Děkuji a prosím pan Kukan. Děkuji, Děkuji paní předsedající. Nejprve se vás chci zeptat. Ten korupční skandál v Eulex je součástí této debaty? Hovoříme o něm? Pan Eller? Potřeboval bych vaši odpověď. Ano, samozřejmě. V tomto případě mám dvě otázky na váženého hosta. Za prvé, jak hodnotí skutečnost, že ombudsman O'Reilly prověřuje, zdali JES dělá kroky na potvrzení či vyvrácení těchto kroků a za druhé, jak to, to ovlivňuje také stávající situaci v Kusovu. Jde o to, abychom si minimálně zachovali tvář. A nyní pan Eller. Já mám dvě otázky. První se týká Rafy. Je, jde o to, abychom vyjasnili jednu věc. Hamas vyslalo přes tři tisíce raket na izraelská civilní území a myslím si, že je neobjektivní, když hovoříme o tom, že Izrael se snažil zničit Hamas a Gázu. A potom také situace se začíná vymykat z ruky a proto se také ptám, jak budeme spolupracovat s Hamasem, ale toto je také teroristická organizace, která se snaží zneužít veřejného mění. Takže jak budete se stavět k tomu to a k této situaci. A za druhé, chci ještě říci, že jsme hovořili o mnoha misích, ale když hovořím, tedy vím, že účetní dvůr také hovoří o efektivitě misí. O tom také budeme hovořit později. To je problematika veřejných zakázek. Jak jsme slyšeli od účetního dvora, také od mnoha dalších zdrojů, tak operace, které jsou údajně zaměřeny na jeden rok, nejsou, nevzniknou ani po půl roce, protože eh, zadávací řízení eh, je tak složité, že se nepodaří eh, získat eh, a vlastně vydat veřejné zakázky, protože postupy jsou tak složité, aby všechno vlastně vzniklo. Takže, jak jsem řekl, eh, řízení, eh, výběrová řízení jsou tak složitá, že lidé v terénu potom nedostanou materiál, který potřebují. Děkuji vám, pane Elere. Již nikdo další se o slovo nehlásí, takže žádám pana Vína o zodpovězení. Děkuji za otázky. Já se pokusím odpovědět v pořadí, jakém byly položeny. Co se týče rozpočtové situace a další situace, v roce 2014, současný rok, CFSP, rozpočet 314 milionů, z toho 89 milionů na CSDP, civilní mise, zbytek eh, eh, mise proti šíření zbraní a tak dále. Co se týče současných misí, včetně Mali, která začíná v polovině eh, lednu, máme eh, dostatek peněz do eh, června 2015. Jestli během roku 2015 budou zahájeny další mise, bude potřeba na to najít další peníze. A v současné době probíhá snaha, do níž se zapoje i moje ředitelství a na identifikaci možných úspor v rámci misí. A e, jedná se především o úspory, které budou mít minimální dopad na kvalitu provádění a efektivitu těch misí, protože my chceme být kvalitní a efektivní e, v těch misích. Ty mise nemají být e, nepřiměřeně velké, A třeba, třeba co se týče té mise v Gruzii od roku 2008, tam jsme měli těch 200 lidí, kteří prováděli monitoring, tak jsme se ptali, jestli je to skutečně zásadní, jestli je to udržitelné a ESVČ bude v blízké budoucnosti prezentovat odpovědi na tyto otázky členským státům. Co se týče, co se týče eh, Kijeva, se CSDP, my tam nebudeme mít mnoho lidí mimo Kijev. Členské státy z bezpečnostního hlediska chtějí, aby se mise zaměřila opravdu na Kijev. Máme mobilní týmy, které se mohou rozjet i do jiných oblastí ale tam někdy ta situace může být obtížná. V rámci monitorovacích misí se zaměříme i na Donbass, ale mandát CSDP vlastně není, nejde nad rámec toho. Co se týče Gruzie, cílem mise je monitorovat a podat zprávy. Mise tam nebudeme zabývat jinými kroky. Na to by bylo potřeba nového rozhodnutí, eh, možná eh, spíš eh, kvalitní systém včasného varování, co se týče co se týče posilování vojenské přítomnosti druhé strany, protože takové signály jsou. Snažíme se prověřovat tyto signály a podezření. Máme hotlinku i z Rusky, co se týče Abcházie a Osetie a Samozřejmě můžeme eh, se pouze snažit věřit tomu, co se nám říká, ale máme memorandum o porozumění s Gruzí, snažíme se zaměřovat, eh, eh, zaměřovat na to, aby se zabránilo navyšování vojenské přítomnosti i na té gruzínské straně, takže je to systém časného varování, ale víc to asi nebude. A teď další otázky. Rafách, proč ta mise stále ještě trvá? probíhá vždycky aktivní debata, co se týče této mise. Členské státy jsou rozděleny v názorech už dlouhou dobu, tři nebo čtyři eh, státy trvají na tom, že ta mise tam musí zůstat. Je to od roku 2005, eh, kdy tady palestinská samozpráva Izrael se na něčem domluvili. Eh, palestinci chtějí, aby ta mise tam dále trvala, eh, aby eh, tam byla mezinárodní přítomnost, ale ta mise vlastně je dormantní, v reali, v reali, ve skutečnosti neexistuje, více méně. Vedení té mise je v Tel Avivu. Některé členské státy to vidí jako, jako vlastně naprosto zásadní věc pro naši další přítomnost v Gaze a v tomto smyslu já jenom tedy poslouchám rozkazy. Nemohu dělat nic jiného. Afganistán. Tam policejní práce je obtížná, je tam mnoho korupce, eh, mnohé nešvary eh, v těch policejních složkách, ale myslím, že když tam nebudeme, tak se ta situace ještě zhorší. Eh, ta situace je tam obtížná. Eh, Evropská eh, unie rozhodně nejedná eh, s nějakými válečníky a se zločinci, ale jak všichni víte, situace v Afganistánu je velmi specifická a prostě musíme jednat s těmi, kdo sedí na druhé straně stolu, i když je někdy de facto považujeme za zločince. Dále Amako a Mali zase. My jsme civilní mise, ta bezpečnostní situace zabrání tomu, aby ta mise eh, přejela na sever. Není cílem té mise se zapojit do války. Eh, je tam i přítomnost OSN, vojenská mise, která spolupracuje s vojenskými silami Mali. Já eh, vím, že armáda v Mali má veliké problémy, musí eh, vybudovat, vybudovat tedy eh, bezpečnostní složky jiným způsobem, kvalitnějším, ale civilní mise se na tom přímo podílet nebude. Chceme umožnit armádě v Mali eh, lepší vnitřní zprávu. Co se týče ULEX Kosovo, tam bych o, odpověděl na otázky obou pánů, co se týče těch různých obvinění. Samozřejmě neslyšíme to rádi, ale bereme je vážně a vysoká představitelka na své úrovni eh, kontinuálně tedy tvrdí, že je potřeba eh, eh, tato obvinění robustně a transparentně vyšetřit, pakliže členové mise udělali něco špatného, tak je potřeba to eh, vyšetřit. Nikdo to nebude zakrývat, žádné výmluvy, ale tam jsou určitá obvinění eh, od určité dámy od roku 2013. To vyšetřování vedlo eh, k částečnému zrušení imunity jednoho bývalého člena štábu misek a vedlo to také k zapojení inter, Interpolu, Interpolu a e, e, právní pomoci ze strany různých členských států. Je to živé trestní vyšetřování. Ze zřejmých důvodů vám nemohu říci více, ale mohu vás ujistit, že tato vyšetřování bude dovedeno až do konce a to důvěryhodným způsobem a to, co nejrychleji. E, já sám i vysoká představitelka nad tím držíme ruku, protože integrita misí eh, je ta, vlastně v sázce. A ty mise skutečně musí být naprosto na straně zákona. A je potřeba naprosto transparentně a jasně vše, co by se mohlo stát, eh, vyšetřit. Takže já osobně jsem se tam rozjel před několika týdny, eh, hovořil jsem s některými eh, kolegy a vyzval jsem je k co nejrychlejšímu eh, dokončení tohoto vyšetření. Vysoce postavený odborník Jean-Paul Jacques vypracuje zprávu, byl tam, pojede tam příští týden 14. prosince na týden a do konce ledna vypracuje zprávu a potom do konce března další eh, zprávu, velice podrobnou, a tyto zprávy budou eh, zveřejněny, protože chceme, aby, eh, aby nejenom vlastně naše složky, ale i evropské obyvatelstvo mohlo důvěřovat tedy v legalitu těch misí. A nepůjde ani snad o zkoumání toho vyšetřování, to ten člověk dělat nemůže, i kvůli tomu, že to vyšetřování právě ještě probíhá, ale Eh, bude se zaměřovat eh, spíš na to, jak dobře se mise dokáží vypořádat s takovými obviněními a jakým způsobem si z toho vezmou poučení a jak tato poučení budou potom eh, v budoucnu aplikovat. Vysoké představitelce na tom velmi záleží. Jde o důvěryhodnost, jde o reputaci. Tady byly učiněny velké škody a pakliže dojde k odhalení nějakých nepravostí, tak určitě, určitě příslušné orgány eh, zahájí příslušné kroky vůči eh, vynikům. Libie, tam ten regionální aspekt, eh, to byl velice náročný mandát, jak jste správně řekli, tam je 53 zahraničních pracovníků, Libie sama se na tom ani nepodílela, tam byly různé snahy z různých stran o to, o to tam, eh, se tam eh, ujmout eh, vlády, snažil se to řešit ústavní soud, ale ta mise tam zůstane, pokud si to členské státy budou nadále přát. Potom ještě další otázky. Budoucnost Rafáhu. V Rafahu ani v Gaze nebude žádná mise Eh, CSDP, pokud nebudou splněna tři kritéria, bezpečnost tedy na místě a abych odpověděl na eh, otázky eh, pana Ehlera, pokud palestinská zpráva se nevrátí natrvalo do Gázy. Nebudeme jednat, jednat s Hamásem místo palestinské zprávy. Takže potřebujeme, aby palestinská samozpráva se vrátila do Gázy, aby měla Gázu pod kontrolou a e, to si vyžádá dohodu Hamasu a palestinské samozprávy. Takže e, tato mise nebude reaktivována, pokud se tedy palestinská samozpráva nevrátí do Gázy. A to si musí mezi sebou vyjednat tedy palestinská samozpráva s Hamasem. V roce 2005, když e, padla ta dohoda, Eh, aby tam Evropská unie vstoupila, tak to byla dohoda mezi palestinskou samozprávou a Izraelem eh, i za spolupráce s Egyptem, aby tam Evropská unie měla nějakou přítomnost. Ale ta dohoda musí tedy skutečně být mezi palestinskou samozprávou Izraelem a Gazou. a my budeme jako třetí stranu. Ale je tam důležitý eh, element bezpečnosti, a my nechceme, aby naši pracovníci se dostali vlastně do palby mezi ty dvě znesvářené eh, strany. To není možné. Někteří tvrdí, že Evropská unie a Gruzie se vlastně staly téměř součástí toho problému, protože to minimalizuje možnosti na obou stranách ten problém vyřešit, ale ta mise v Gaze možná bude dlouhodobější, spíše se může eh, zaměřovat na, eh, eh, na tedy činnosti mírové spíše než na kontrolu hraničních přechodů. A dále tady padla otázka, která se eh, týkala eh, veřejných zakázek v rámci těch misí. Eh, je veliký problém, že vlastně mise se připravuje 7 až 9 měsíců, to je velmi dlouhá doba z hlediska toho, že chceme ukázat, že ty vlády, které se dostaly do problému, skutečně podporujeme. Evropská rada 19. prosince 2013 požádala vysokou představitelku Evropské komise, aby vypracovala postupy a protokoly, které by umožnily Evropské unii eh, lepší pružnost a efektivitu odezvy a ESVČ eh, tedy se tím zabývá, protože vysoká představitelka eh, v červnu 2015 bude muset se spovídat radě z toho, jakým způsobem splnila tento úkol. a kdyby bylo po mém, tak já bych velice rád přepsal některá pravidla pro uh, tedy uh, zadávání veřejně, veřejných zakázek v rámci misí, aby to všechno šlo pružněji a rychleji. Ale samozřejmě na druhou stranu je potřeba pečlivě kontrolovat, jak se vydávají peníze. Ani na to nelze tady při uh, rychlé realizaci úkolů misí zapomínat. Děkuji. Are there any other questions? Ptám se kolegu, zdale mají další otázky. Možná, že byste nám mohl něco více říci o misi v Gruzii. Jakým způsobem zabezpečíte vyváženost této mise? Jaký přístup máte k Jižní Osecii a Abcházii a těmto územím. Definice je jasná a proto se ptám, jakým způsobem monitorujete situaci. Já jsem přesvědčena o tom, že Rusko tam nesehrává pozitivní roli. Vy jste také hovořil o nárazníkovém pásmu a Rusko nedodržuje dohodu z roku 2008 mezi Kozim a Medvěděvem. Jaký je váš plán, co hodláte dělat v této souvislosti? můžeme pouze doufat, že také všechno bude dobře fungovat a také tady bychom mohli tak se přímo, jestliže budeme mít misi, tak můžeme se přímo dotazovat Ruska, ale je to velice složité. Vždy eh, tady slyšíme problémy, potom také se musíme snažit ověřit tyto problémy a situaci. A také vzhledem k tomu, eh, že se říká, že tedy se budují určité základny a tak dále, ale zde bychom především chtěli využít satelitu, protože my samozřejmě tam nevidíme a my se snažíme využít právě těchto zařízení tak, abychom hodnotili situaci a potom také dochází jsou tady hlídky, po celý týden a také lidé přecházejí přes hranice a hovoří s námi. To znamená, že hranice není úplně uzavřená a my můžeme také tímto způsobem analyzovat vojenskou přítomnost, ale především tedy spoleháme na satelitní zařízení. Děkuji vám. A tento bodem tento bod byl dobrým úvodem pro náš další bod na programu, což je stanovisko či zpráva pana Ellera, která se zabývá finančními pravidly, která se vztahují k souhnému rozpočtu Unie a týká se to především flexibilnějších pravidel pro mise EU. Pane Dýne, děkuji vám, pane Kýne, za vaše informace a já vám děkuji, ten, uzavírám tento bod. Thank you. Now we start. Děkuji a nyní zahajujeme další bod na pořadu jednání, kde je zpravodajem či navrhovatelem pan Eller. A pak dám také slovo jednotlivým řečníkům za politické frakce a o stanovisku se bude hlasovat na lednovém zasedání výboru AFED. Lhuta pro předložení pozňovacích návrhů je 10. prosinec 12 hodin. Tak prosím, dávám slovo panu Ellerovi. Děkuji, paní předsedkyně, pane eh, kolegyně, kolegové, toto je důležitá věc, která také mění naše názory, protože tento bod je velice praktický a není politický ani strategický. A já bych byl rád, abychom zaujali eh, společný přístup a také toto stanovisko se zabývá podmínkami v terénu, jakým způsobem také může výbor přispět k eh, společné bezpečnostní a obrané politice. Já také doufám, že vás dokážu přesvědčit o tom, že opravdu naše mise musí být efektivní. Komise předložila návrh na E, změnu finančního nařízení tak, aby finanční nařízení bylo uvedeno do souladu s novými směrnicemi o zadávání veřejných zakázek. Tento návrh nám také dává přílož za e, i, o, také zaintegrovat změnu článku 190 o zadávání veřejných zakázek. Povinnost oplatňovat obecná pravidla EU pro zadávání veřejných zakázek, eh, která jsou financována z evropského rozpočtu, souvisí především tím, že ty tyto zakázky a jejich pravidla vedou ke značným spožděním a mají výrazný negativní dopad na působení e, misí. A také e, toto souvisí s tím, že především mise e, reagují v rámci krizových situací a také v situacích, kdy je třeba urgentně reagovat. Ale povinnost uplatňovat obecná pravidla je velice složité, protože tato obecná pravidla se vztahují na EU a ne například na situaci v Mali či v jiných oblastech, což vede potom k tomu, že e, prostředky se dodávají až po šesti až devíti měsících a tady máme takové dramatické příklady, které spochybňují celkovou efektivitu misí. Já vám dám také některé příklady. Například se to týká uh, základny pro přistávání helikoptér a vydání, k dispozici těchto finančních prostředků trvá potom 6 měsíců. A pokud se to týče benzínu a, a tak v Gruzii, tak tady musím říci, že my jsme tam nemo, nemohli vůbec eh, ustanovit hlídky, které by využívaly vozidla, protože tato vozidla pak nemají na co jezdit, protože nemáme příslušné eh, eh, povinnosti a také postupy v oblasti Eh, veřejných zakázek. Jestliže máme policejní mise, jestliže nemají komunikační prostředky a oni používají soukromé mobily na komunikaci, tak eh, vidíte, eh, do jaké míry toto má smysl a do jaké míry to skutečně může mít také negativní vliv na bezpečnost našeho personálu. Ne, můžeme postupovat tak, že, ve, že budou trvat veřejné zakázky a výběrová řízení více než 6 měsíců. Toto není pouze naše stanovisko, my jsme také eh, v kontaktu s kolegy z rozpočtového výboru a my se domníváme, že my se by měli podléhat jiným flexibilním pravidlům, které budou také v souladu se závěry z roku, rady z roku 2013 a tak bude také zabezpečen upraveno, aby tato nová pravidla eh, odpovídala podmínkám našich misí. A tady je také odkaz na účetní dvůr. Účetní dvůr nám také říká, že máme schválit pružnější pravidla a také napadá na šeskostatělá pravidla. Nejde o to, abychom pouze schvalovali výjimky, my bychom měli postupovat formou eh, aktu v přenesené pravomoci a také eh, eh, zde budeme postupovat ruku v ruce s rozpočtovým pravidlem, s výborem a Eh, jde především o to, abychom zvýšili efektivnost v rámci platných pravidel. Chci také zdůraznit, že také finanční nařízení eh, lze modifikovat další ustanovení tak, aby určitá výběrová řízení mohl řídit místní velitel mise. My bychom chtěli také tlačit na to, abychom využili této situace, takže eh, komise poskytuje peníze, ale eh, peníze nelze využít, protože celý postup je velice zlouhavý. A toto není pouze s stanovisko, ale jde o to, že také paní Gressle z rozpočtového výboru chce implementaci těchto ustanovení co nejdříve. A nyní bych chtěl dát slovo panu Alvaresovi jako stěnového zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji panu Erlerovi za jeho eh, práci, kterou v posledních týdnech odvedl. A my věříme, že eh, za intenzivní práce nás všech dospějeme k dohodě v tomto výboru. Po několika měsících, jakožto člen eh, tohoto výboru ve svém prvním volebním mandátu, první z otázek, kterou jsem se naučil, je, v čem spočívá problém mnohých eh, evropských misí v terénu. Eh, my jsme v tomto výboru již slyšeli vystoupení různých zástupců mm, ozbrojených sil v Africe a Pozorovali jsme některé problémy z hlediska flexibility a rychlosti poskytovaných služeb. Důležité je, aby Evropský parlament se pokusil pomoci a pomohl odstranit celé řady eh, překážek, které tady existují. Frakce SAD zcela sdílí názor, že je třeba zlepšit politiku evropské obrany že je třeba zlepšit mechanismy koordinace mezi eh, ozbrojenými silami různých členských států a mezi různými evropskými útvary. Že je také třeba Eh, posílit eh, vojenský průmysl v Evropě, aby bylo možné zajistit eh, trvalou udržitelnost v budoucnu pro tyto podniky, které pracují v oblasti vojenských dodávek. A není pokud jde o nařízení, které, o kterém diskutujeme, tak tady naprosto sdílíme názor, že je třeba reformovat eh, článek 190, aby bylo možné zajistit rychlejší eh, realizování různých projektů a také, eh, aby bylo možné usnadnit proces kontrahování protože je důležité zlepšit mechanismy flexibility a také rozhodování přímo v terénu. Velice pozitivně se díváme na revizi článku 190 a na další možnosti, které je možné v nejbližších týdnech zvažovat, aby se umožnilo eh, naší fungování našich eh, vojsk, aby bylo možné rozvíjet mise flexibilněji, rychleji a věřím, že Evropský parlament a konkrétně náš eh, podvýbor přijmou náležitá rozhodnutí. Děkuji vám. Chtěl by, prosím, někdo další vystoupit? Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Je velice dobré, že zahajujeme tuto diskusi, protože je zcela evidentní, že potřebujeme pravidla pro naše konání. Já bych eh, rád uvedl několik obav Eh, především je tady konstantní eh, pozice eh, naší frakce e CR k otázce komplementarity aktivit mezi EU a NATEM. Na zasedání AFED včera jsme hovořili o tom, že v nejbližší budoucnosti bychom měli harmonizovat tyto akce a nenechat je rozcházet se opačnými směry. náležitě musíme tyto aktivity promýšlet. Důležitý praktický problém je rozsah eh, aktivit, které nás teď nutí poskytovat určité specifické eh, regulační aktivity. Když potřebujeme odůvodnění pro tento návrh a když čteme tento dokument a navrhovaná pravidla, Vidíme, že by bylo nutné zajistit vyšší ochranu finančních zájmů EU. O tom bychom také měli hovořit, protože když hovoříme o větším zapojení eh, zbrojního průmyslu EU do budoucích misí, pak eh, tento aspekt také musíme brát v úvahu a tak že v této věci musíme něco učinit. Doposud naše mise jsou buď velice omezené, nebo jenom velice periferní z hlediska eh, nejbližšího sousedství EU. Je velice důležité, aby eh, ty akce byly eh, vhodné z hlediska pravidel, aby byly adekvátní. A také my potřebujeme najít eh, vhodné cesty. Pravidla, která jsou někdy velmi náročná, by do jisté míry měla být nahrazena jinými pravidly. Ale nikoli vyprázdněnými pravidly či nějakým svévolným rozhodováním o využití finančních prostředků, které by nesplňovaly kritéria. A ještě jednu věc bych chtěl říci. E, to je, to je velice důležitá otázka, je velice dobře, že o tom diskutujeme. A nyní prosím pan Rados. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem frakce ALDE bych rád hovořil o některých změnách. Eh, pozměňovací návrhy 100 a 109, eh, tak jak se o tom také diskutovalo ve výboru AFED, zdá se, že jde o rozumné návrhy. A samozřejmě je to otázka postavení eh, auditorů, pozice Evropské rady Vše, co je uvedeno ve vysvětlujícím prohlášení ve stanovisku jménem frakce ALDE prostě můžeme zopakovat a říci, že podporujeme eh, tento text. Děkuji. Nyní prosím paní Lezing. Ano, děkuji. Budu hovořit německy. Sdílím názor pana Elera, že se tady jedná o velice důležitou věc. A já bych ještě chtěla předeslat jednu poznámku. Myslím si, že je politování hodné, že důležité diskuse zde v našem výboru vedeme téměř před prázdným sálem a jsem konsternována vývojem situace v tomto výboru a chci také říci, že bychom se měli pobavit mezi koordinátory, čím to je způsobeno. Zdali do, je to způsobeno překrýváním různých termínů, protože toto je znepokojivá situace. Uh, a zde chci říci, že se jedná o zásadní hodnocení. Hodnocení, které již jsme udělali v souvislosti s rozpočtem pro výzkum a tady jsme diskutovali o výzkumu s, v oblasti a v souvislosti s zbraněmi. A já tady také chci poukázat na pozměňovací návrh AFETu v souvislosti s tím, že toto by se mělo vztahovat na veškeré mise SBOP. To jsou také mise s převážně vojenským charakterem jenom formální poznámka. E, vojenská část není financována z evropského rozpočtu a proto se nemůžeme odkazovat na vojenský část. Je to tedy civilní část SBOP. To je jenom moje vysvětlení. Pozměňovací návrh prosím, nevstupujte do diskusí, potom můžete reagovat po předneseném příspěvku. Ale přesto jsem velice ráda, že jste mi dal tuto krátkou odpověď. Ale já si myslím, že z pozňovacího návrhu to tak nevyplývá. Já když interpretuji tento pozňovací návrh, tak to znamená i pro mise vojenského charakteru. A zde bych chtěla poukázat na článek 41 EU smlouvy, kde se hovoří o správních nákladech, které zde vzniknou, to za prvé a za druhé operativní náklady v souvislosti s prováděním této kapitoly, které také jsou financovány z rozpočtu mimo vojenských nákladů a v případech, kdy rada schválí něco jiného. V tomto případě eh, jsou náklady na vrub členských států podle klíče HDP a členské státy nejsou povinny k financování těchto nákladů. Jestliže to vidíte tak, pane Ellerse, jak jste to nyní řekl, tak si myslím, že se to musí specifikovat, protože tak, jak, to, jak je návrh formulován, tak podle našeho názoru to není kompatibilní se smlouvou o, e, o fungování EU. Děkuji, pan Tara. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající. Já jsem jmenován eh, jako stínový zpravodaj za zelené. A trochu se cítím jako v písni Franka Sinatry eh, Úsměv ve stínu. Souhlasím téměř se vším, pane Elere, co jste řekl. My si musíme uvědomit, že mise CSDP nefungují podle normálních podmínek trhu a ty příklady, které jste uvedl o trvání osmi měsíců, než se podařilo eh, zajistit přistávací eh, plochu pro helikoptéry, to je směšné. Když jsem operativní velitel a potřebuji počítač, tak jej potřebuji teď a ne za dva roky. A může to stát i lidské životy, když se nad tím zamyslíme do detailu. Povšiml jsem si, že eh, i přesto drobné nedorozumění, které se týkalo eh, zakázek eh, ve vojenské nebo civilní oblasti, by asi bylo dobré upravit váš návrh s tím pojmem civilní, aby bylo zcela jasné, co zde máte na mysli a pak by tam stálo, co se týče civilních misí v rámci CSDP, společné bezpečnostní eh, politiky. To je snad to jediné, co jsem chtěl navrhnout. Já do jisté míry souhlasím s paní Lezing, že je eh, veliká škoda, že nás tady není více. A já jsem si všiml, ale že eh, nakonec se eh, můžeme na věc dívat i z obou úhlů, že třeba toho více stihneme, i když, nás tady, i když tady nejsme úplně všichni. Eh, máme tady i zástupce Evropské komise, pan Paradís, jestli souhlasíte, dám slovo Evropské komisi teď, aby se vyjádřila a také, aby uvedla svůj názor. Děkuji, paní předsedající. Já jsem pečlivě vyslechl všechny příspěvky vážených poslanců tohoto výboru a samozřejmě sdílíme názor, že se jedná o důležitou záležitost, aby my se mohli jednat rychle a, a pružně v terénu. Podle nás ale už se mnohé podniklo. Flexibilita a i postupy, které jsou zavedeny, umožňují rychle reagovat na nezbytné potřeby mise. Ku příkladu. Podle současných pravidel postupy pro zadávání veřejných zakázek, které se používají eh, v situacích krizí, to jsou vyjednávané postupy. A co se týče operativních rozpočtů, když se vyhlásí stav krize, tam sjednaný postup vždy předpokládá jedno jediné výběrové eh, řízení bez eh, zdůvodňování. To tedy může jít velice rychle. Z hlediska správního rozpočtu je to totéž. Eh, prozatím je to jednací řízení a tři nabízející subjekty. My navrhujeme, co se týče eh, toho vašeho návrhu, aby se zavedl také jenom, eh, jenom jedno výběrové řízení. Takže je to jednací řízení eh, s jenom jednou nabídkou a myslím, že by to pomohlo vyřešit maximum potřeb mise. Mimo to máme zavedenou flexibilitu, ku příkladu existují sklady pro standardní vybavení pro mise a ten funguje. V tomto skladu máme veškeré zásadní zařízení, které mi se potřebují. Počítače jsou v tom skladu okamžitě k dispozici, to též platí eh, o telefonech, o automobilech, to všechno je okamžitě ve skladu k dispozici. Zamýšlíme se i nad tím, jak v budoucnu situaci zlepšit. Hovoříme teď s radou o vytvoření střediska sdílených služeb. O jeho formě ještě nepadlo rozhodnutí. Podle rady by to mohla být podpůrná mise pro všechny ostatní mise CSDP a nebo by mohlo jít o centralizovanou službu, která by byla rozdělena mezi jednu uh, službu komise a ASVČ a šlo by o eh, kontrakt podle meziinstitucionálního rámce. To by značně zjednodušilo zásobování eh, misí, řízení zdrojů a zadávání veřejných zakázek. Takže už mnohé se zavedlo a jsme ochotní se zaměřit i na řešení konkrétních problémů, zvláště toho, o němž hovořil zpravodaj pan Ehler. O tom jsem nevěděl, eh, o tom problému s vrtulníky, ale my jsme ochotni a v současné době toto zkoumáme ve spolupráci s osobami odpovědnými za mise. A teď bych rád zareagoval na legislativní uh, uspořádání, které se v tomto pozměňovacím návrhu uh, vyskytuje. Mise mají rozpočtové úkoly, ale je potřeba také chránit finanční zájmy, jak už tady jeden poslanec upozornil. Uh, Musíme chránit finanční zájmy evropského rozpočtu. Takže když předáváme rozpočtové úkoly partnerům, třeba za mise, tak normálně by měly projít takzvaným pilířovým hodnocením. A mezi těmito pilíři je také hodnocení postupu při zadávání veřejných zakázek, které se tam využívají. a tyto postupy při zadávání veřejných zakázek by měly běžně poskytovat stejné ujištění a zajištění jako v ostatních veřejných zakázkách eh, eh, realizovaných komisí. Ale ukázali jsme větší flexibilitu a i další flexibilita, která se předpokládá, eh, bude umožněna, umožněno delší období na přizpůsobení se hodnocením a zavádění nezbytných pilířů, zvláště těch, zvláště pilíře pro zadávání veřejných zakázek. A pakliže to tak nebude a musím přiznat, že skutečně se to nepodařilo v rámci některých misí, pak bude komise muset provést určitá nápravná opatření a v současné době tedy je to vlastně krok ex ante, které by eh, služby komise podnikly, ale skutečné řešení by bylo takové, aby mise CSDP schválili finanční pravidla a potom by vůbec nebylo zapotřebí žádného aktu přenesené pravomoci. Toto se předpokládá pro orgány, centralizované úřady nebo agentury eh, podle smlouvy o fungování Evropské unie a ne podle smlouvy o Evropské unii což je právní základ pro mise. To je smlouva o Evropské unii, ne smlouva o fungování Evropské unie. Co je tedy zapotřebí podle současných pravidel? Mise by měly schválit finanční pravidla, ne v rámci aktů v, delega, v delegované přenesené pravomoci. Některé ty mise to ještě nezvládly, ale až na ně přeneseme část eh, pravomocí provádění evropského rozpočtu, tak už jsme dohodli sérii finančních pravidel, bude ještě potřeba je dokončit ve směru eh, k zadávání veřejných zakázek. Komise je ochotná vypracovat šablonu pro tato finanční pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Takže jestli se podíváte na naše návrhy, tak aby to všechno bylo v souladu s obecnými zásadami, tak my se budou moci pokračovat v zadávání veřejných zakázek a nebude zapotřeba, zapotřebí provádět nápravná opatření, v některých případech kroky ex ante. A teď ještě tomu nápadu, který přednesl jeden z vážených poslanců, myslím, že to byl dokonce sám pan zpravodaj, eh, který se týkal velitele civilních operací. To asi není možná element, který jste navrhl, ale máte pravdu bylo by to eh, v rozporu s výlučnou kompetencí komise provádět rozpočet a to podle článku 327 smlouvy je výlučnou pravomocí komise provádět rozpočet a když se podíváte na eh, velitele eh, civilních operací, který patří pod ESVČ, tak už by to vlastně nebylo na komisi, tak by to byla vlastně samostatná instituce podle finančního nařízení. Snad se mi podařilo odpovědět na většinu otázek, které zde zazněly během této debaty. My se skutečně domníváme, že eh, tento opravný návrh není zapotřebí, mnoho už bylo zavedeno, flexibilita funguje, my spolupracujeme s těmi, kdo ty politiky realizují, snažíme se jim pomoci, ale akt přenesené pravomoci by skutečně nebyl tím správným řešením. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane Paradý. A nyní eh, pan Konbuko za ESVČ. Eh, dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Já bych vám rád řekl, že jsem pět let pracoval v komisi na tématu Eh, veřejných zakázek a vím velice dobře, jak důležité jsou nástroje zadávání eh, veřejných zakázek a to na trhu, kde funguje 500 milionů eh, spotřebitelů, jak velice důležité tady. A když jsem začal pak pracovat v ESVČ a začal jsem pracovat E, v těchto, na tématu těchto misí, tak e, mohu říct, že již současná pravidla v zadávání veřejných e, zakázek jsou nedělitelnou součástí řízení, protože již jasně vysílají signál, že nemůžeme uplatnit plný rozsah pravidel veřejných zakázek. Také zpravodaj vychází z naší každodenní zkušenosti. Ve tři poslední roky jsme pracovali s komisí, abychom našli větší flexibilitu a přizpůsobení těch současných pravidel operativním potřebám misí. Prostě nemůžeme plánovat věci ve finanční oblasti tak, jak to děláme v současné době v administrativním oddělení v rozsahu jednoho až tří let. To je velice důležité. My teď eh, Máme na misi například rozhodnutí rady o těchto misích, ale není, neplatí to, když používáme diferenční pravidla. Takže je tady vlastně nějaká věc, která plně nefunguje. Teoreticky za to můžeme použít eh, sjednané postupy, ale když eh, se podívám na našich deset probíhajících operací, pak konstatujeme, že tři, jako Gruzie, Afganistán, Kosovo, eh, mohou sami spustit takové postupy a sedm zbývajících eh, misí musí pokaždé žádat komisi o svolení, pokaždé, když chtějí vyhlásit um, na výběrové řízení nad 20 tisíc eur. Takže já naprosto souhlasím s tím, co eh, zpravodaj nám již řekl a jsme připraveni sledovat vývoj eh, diskuse na toto, na toto téma. Děkuji. Děkuji vám. Já musím říci, že eh, jsem patřila mezi ty, kdo vyjednávali Lisabonskou smlouvu. A eh, vím, že tady komise Eh, má stanovenou svou pozici ve smlouvě a myslím si, že to je v tomto smyslu velice důležité. I to musíme brát v úvahu. Pane Erlere, eh, můžete se prosím ujmout slova a vyjádřit se k tomu, co zde zaznělo? Eh, já ještě jednou chci zdůraznit, že skutečně jde o civilní mise. Nejde o otázku, jedná se o to, že pouze civilní mise se financují z evropského rozpočtu, vojenské mise se eh, financují z takzvaného čas, eh, mm, eh mechanismu Aténa. Takže eh, jak co se týče záměru, tak z, právního, z hlediska právního základu, skutečně ten pozměňující návrh je v souladu Eh, s těmi pravidly i eh, v souladu tedy s názory finančního výboru. Myslím, že to pomůže eh, vyřešit veškerá to znepokojení, co se týče NATO a spolupráce s ním. Skutečně jde pouze o efektivnější provoz civilních misí. Dále já jsem překvapen že eh, komise sice eh, vysvětluje, jak by to rádi viděli. Já jsem se eh, podílel na sjednávání rozpočtu na, a v rámci 2020. Komise tam o tom tehdy hovořila. Takže jsem poněkud překvapen, že komise vlastně odkazuje na principiální hlediska, ale ty principiální hlediska neexistují konkrétních eh, příkladech bylo nutno eh, hledat eh, flexibilní nezbytné řešení, které ale také musí odpovídat tedy finančním a rozpočtovým pravidlům. Co se týče těch příkladů, já bych rád uvedl ještě další příklad. A skutečně se tady pohybujeme na tenkém ledě. Kdyby ta nabídka byla, tak skutečně by to tak fungovalo. Ta jednání se SVČ vlastně e, zkrachovala, takže je pro nás zajímavé i vlastně zjistit, co si komise myslí. E, komise zde tedy zastává určitý názor a tento zástupce je také členem komise, má jiný názor, takže já chci upozornit na to, že tedy nestojíme před zcela koherentním názorem komise. Ten konkrétní příklad Eh, ta mise eh, Gruzie, to byla mise rychlého nasazení, tam šlo o to rychle zavést tedy eh, kontroly na hranicích, patroly a to bylo součástí vypsání veřejné soutěže na benzín. Eh, který jsme eh, žádali od mezinárodních eh, společností, takže aby, aby, tam, aby tam vlastně zřídili takovou sérii čerpacích stanic. A jako podmínka vlastně bylo to realizovat v rámci veřejného řízení. To bylo ale absurdní. A Eh, jako ostatní, eh, k čemu se vyjadřoval už účetní dvůr, nejde jenom o interpretaci takového návrhu. My, jsme, my se tady pohybujeme na vlastně teritoriu účetního dvora a členských států. Vůbec nelze hovořit o nějakém efektivním systému. A ta dimenze Tady nejde jenom o to něco zjednodušit. My se blížíme situaci, kdy zahraniční politika Evropské unie, co se týče civilních misí, je úplně nedůvěryhodná a je jenom otázkou času, kdy to vyústí vlastně takové jaksi prostě vybuchnutí určité, eh, určité bomby, eh, co se týče veřejného mínění, kdy vyjde najevo, že ty mise nejsou operabilní, že nefungují, že je směšné, když eh, veřejné řízení, které by mělo pomoci těmto misím, trvá tak dlouho, že vlastně zásadní smysluplnost těch misí je ohrožena. A ta, a já nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno, že se o tom e, již delší dobu e, hovoří, že se v, tom, v té věci něco dělá. Naopak e, veškeré ty debaty zkrachovaly a nemá to ani nic co dělat se smlouvou, tou či onou. A nejde jen o to, že je to důležité pro parlament. My nechceme vytvářet nějakou otevřenou schránku, my to chceme mít uh, upraveno už od počátku, zvlášť z hlediska výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže jak ty ty formální argumenty komise tedy věcně nesouhlasí a já bych rád požádal tady toho kolegu, aby eh, si ten návrh skutečně pečlivě pročetl, protože jestli něco neuděláme, tak se naprosto zesměšníme, zesměšníme svou vlastní práci a nebudeme moci využít ani tu příležitost, to window of opportunity, ty, jak si prostě tu stávající příležitost danou časem, pakliže nebudeme reagovat hned, tak eh, při tom současném systému tento problém bude přetrvávat eh, celé roky. Takže děkuji za budoucí podporu a spolupráci. Thank you, Děkuji vám, pane Erlare. Tím jsme vyčerpali seznam řečníků a dovolte, abych vám připomněla, že máme čas do 10. prosince v poledne. Do té doby je možné předkládat pozměňovací návrhy. Stanovisko bude ve výboru AFET předloženo k hlasování v lednu příštího roku. Děkuji vám a chtěla bych vám připomenout, že od tří hodin máme druhou část našeho zasedání s dalšími body. Přijde mezi nás Jean-Paul Paloméros z NATO a také paní Claude François, France Arno z Evropské obrané agentury. Děkuji. Oh, sorry. Yes, Mr. Freund, yeah, I, I'm sorry. Ano, omlouvám se, prosím. Ano, to se vůbec netýká toho, to bodu, ale myslím, že je o tom třeba informovat. Dostali jsme právě informaci, že v jižní části Ukrajiny došlo k nukleárnímu incidentu. Žádnou další informaci v tuto chvíli nemáme, ale premiér Jaceňuk informoval, že se něco stalo. Nevíme, nevíme co. Nechci eh, způsobit eh, žádný stres touto informací, ale myslím, že to je důležité, protože by to mohlo mít dopad na nás na všechny. Ano, naprosto máte pravdu, děkuji za tuto poznámku a okamžitě eh, se pokusíme zjistit informace a budeme jistě informovat eh, nejpozději začátkem odpoledního zasedání, případně v mezidobí mailem. Prosím, pan Erler. Rád bych ještě for, za našeho forgenátora také bych se chtěl vyjádřit k otázce paní Lösing, to je otázka přítomnosti. A proto bych také žádal o to, aby se nekonaly všechny výbory současně. Zasedá vítre, kde je hlasování a například také v rozpočtovém výboru eh, je pan Juncker a já také jsem koordinátorem v ITRE a vím, že jsou e, tady další kolegové, kteří zasedají v jiných výborech. To není chybějící zájem. My bychom opravdu měli zvážit, zdali má zasedat pět plnohodnotných výborů, kde je hlasování. A to souvisí také s nízkou prezencí. A já například nemohu se zúčastnit účastnit zasedání mého hlavního výboru, protože jsem zde. Ale já si myslím, že je třeba umožnit kolegům také přítomnost zde v tomto výboru. Děkuji, pane Elere. Nyní končím tento bod a zajisté se vrátíme k otázce Ukrajiny a v, dáme to také na program dnešního jednání, jestliže je tento bod eh, tak důležitý, jak se zdá.